Dámy a pánové, milé kolegyně, kolegové, budeme pokračovat v dnešní schůzi a odpoledne máme na programu důležité téma daňov, DPH eh, a úniky a samozřejmě ty otázky, které nás zajímají, jsou právě ty, to vyhýbání se a úniky Eh, v oblasti DPH. Jsem ráda, že po určité době znovu se vracíme k tomuto tématu. Naším zpravodajem je Andrej Novakov, kterému také dávám hned slovo, aby nám učinil obecný úvod. Vítám vás zde všechny. Samozřejmě budeme se tímto tématem zabývat dnes a ještě i v následujícím období. Prosím, Andrej. Thank you very much. Děkuji vám, paní předsedkyně. Je to pro mě opravdu velká čest, že jste sem dnes eh, přišli a že dnes můžeme diskutovat o tom velmi závažném tématu, i když eh, už je začátek léta. Domnívám se, že to bude jedna z řada událostí týkajících se témat eh, nejenom rozpočtové kontroly, ale hlavně, že zde se dozvíme konkrétní řešení k problému, která už máme. Jak dobře víme, 12 příjmů EU je právě z DPH a proto DPH hraje klíčovou eh, roli, co by složka evropského rozpočtu. Ovšem přeshraniční podvody DPH eh, odpovídají části 54 miliard každý rok. Takže je zde velký problém, který musíme řešit. A rozhodně nepodceňujeme rozmu eh, pro eh, evropský rozpočet. V roce 2013 nevybraná DPH byla na jakých 170 miliard eur a asi tento trend bude eh, pokračovat, protože celkové příjmy DPH Eh, jsou, odpovídají nějakým 70% a nový systém, který zavádí komise, určitě pomůže výrazně. Co oni slibují, je to, že se pomocí nového systému tento problém sníží o 80%, že bude o 80% méně podvodů v této oblasti. A to je opravdu smělý cíl, o který stojí za to bojovat. Uvedu příklad. Zatím je tomu tak, že máme problémy s nadměrnou byrokratickou zátěží, zvláště v oblasti DPH. A to potom vytváří prostředí pro vhodné pro podvody. Takže potřebujeme jednodušší systém, ale striktnější kontroly a kontroly vycházející z rizikových faktorů. To je opravdu to, co potřebujeme. Různé startupové společnosti v Evropě si také zaslouží specifickou pozornost. I když tam třeba ta DPH bude u nich nižší, nebo otázka technické podpory přímo na místě. Proč? Za prvé, je důležité podporovat rozvíjející se podniky, protože jsou páteři evropské ekonomiky, aby věděli, jak funguje systém DPH. A také budeme hned od počátku vlastně bránit podvodům v oblasti DPH. Takže já se velice těším na vystoupení všech našich hostů. A jsem velice rád, že se sem dostavili. Je zde generální ředitel Olafu, pan Kessler a Stephen Quest generálního ředitelstva Taxud, Karl Ederiová z generálního ředitelství Taxud, z Finska je zde Jarko Liliander, dále Steven Biden z OECD, potom zástupce KPMG a také mě tečí, že zde tedy je zastoupená i hospodářská sféra a mm, poradenské společnosti. Takže tolik na úvod, já se těším na toto zajímavé slyšení. Děkuji. Děkuji vám. Tépa, téma podvody DPH kompetence EU je pro nás důležité, protože ve výboru také eh, jednáme s radou o právním základu pro evropského veřejného žalobce. A otázka zahrnutí DPH je něco, kde se nedokážeme posunout ku předu. A proto potřebujeme se sbírat také argumenty, jakou přidanou hodnotu znamená evropská kompetence pro členské státy. A některé členské státy si myslí, že to pro ně žádnou přidanou hodnotu vlastně ani nemá. A proto je důležité dnes získat informace v této oblasti. Takže půjdeme in medias res. Na 10 minut generální ředitel Taxud, pan Quest, bude mít slovo. Vy jste ještě relativně nový ve své funkci, protože v ní působíte od ledna a těšíme se na dobrou spolupráci s vámi. Srdečně vás zde vítáme. Děkuji vám, paní Gresle. A děkuji panu zpravodaji Novakovi za to, že uvedl toto slyšení. Je to pěkné zde být a hovořit o tomto důležitém tématu. Pan zpravodaj už na to upozornil. Vybraná DPH 170 miliard eur v Evropě poukazuje na to, že opravdu musíme zvýšit naše úsilí ve lepším výběru DPH a potírání podvodů. A Eurobarometr vydal studii týkající se roku 2016. 66% respondenců se domnívá, že EU vystupuje nedostatečně proti daňovým podvodům a 75% si přeje, aby zde byla EU aktivnější. Takže načasování tohoto slyšení je, myslím, v této souvislosti opravdu velice aktuální a dobré. A Měli bychom tedy spolu prodiskutovat, jak můžeme spolupracovat tak, aby docházelo k lepšímu výběru DPH, abychom lépe bojovali proti podvodům v oblasti DPH. Na uh, jednotném uh, Eh, trhu potřebujeme opravdu dobrou spolupráci mezi členskými státy. Chceme-li řádně vybírat daně zprávy, komise, účetního dvora týkající se toho, jak využívají členské státy mm, stávající nástroje pro administrativní spolupráci v DPH, poukazují, že potřebujeme posílit spolupráci, přeshraniční spolupráci v této oblasti. Jak jistě víte, komise nedávno předložila akční plán o DPH, bylo to v Dubnu tohoto roku, je to velice komplexní agenda modernizace politiky DPH v Evropě. Já bych se rád zaměřil na čtyři oblasti tohoto akčního plánu, které jsou velice relevantní pro tuto e, část e, našeho slyšení o lepší administrativní spolupráci. Tato spolupráce se musí vyvinout od e, nějakého poskytování informací po skutečné sdílení informací, zájemný přístup do databází, přičemž ale musí být zohledněna pravidla pro ochranu údajů. To znamená rozšíření automatické výměny dat na více kategorií dat a specifičtější zaměření se na otázku, kdo má mít přístup, zda eh, jenom daňové orgány nebo například také celní orgány, orgány činné v trestním řízení, protože eh, i toto je důležitý aspekt. Pokud chceme opravdu tuto otázku náležitně řešit. Informace dostupná auditorům bude-li dostupná, bude tedy logické, že společně státy budou informace analyzovat tak, aby mohly fungovat a reagovat rychleji. To znamená eh, rozšíření stávající sítě Eurofisk, což je síť odborníků z členských států v této oblasti a zlepšení kapacity v analýze rizik ve společné analýze rizik. Musíme také hledět na administrativní spolupráci za hranicemi EU a proto komise jménem EU například vyjednává dohodu, která rozšíří evropský systém administrativní spolupráce v oblasti DPH i o Norsko. Jakmile bude dohoda uzavřena, tak doufáme, že bude takovým vzorem pro další spolupráci s dalšími významnými eh, obchodními partnery ve světě. Dále potom plnění daňové povinnosti. E, při vytváření akčního plánu jsme také e, publikovali první e, pokyny pro boj proti Eh, potírání podvodům eh, v korporátní sféře, zvláště v oblasti telekomunikací. Budeme řešit i další oblasti, například elektronické obchodování a zde komise se bude věnovat více Evropskému fóru pro DPH, kde se schází členské státy i zástupci hospodářské sféry a překonávají ty problémy mezi daňovou zprávou a eh, různými podniky, zvláště malými a středními podniky, kde se propaguje dialog a vzájemná spolupráce a i vzájemná přeshraniční spolupráce. Třetí oblast, na kterou se zaměřujeme, je podpora členských států při modernizaci a posilování vlastní daňové zprávy a jejich kapacit. Posilování kapacit v oblasti výběru DPH, potírání podvodů a vzájemné spolupráce. Zde může komise poskytnout platformu pro sdílení znalostí a zkušeností jak na úrovni strategické, tak i na úrovni operativní. Můžeme zde eh, podporovat také reformní programy v jednotlivých eh, státech, protože schopnosti jednotlivých států jsou opravdu zásadní pokud chceme skutečně řešit problematiku podvodů v oblasti DPH. No a na závěr chci zmínit také evropský semestr. To je také dobrý nástroj pro prosazování spravedlnosti v oblasti DPH a daní, posilování, vymáhání práva, transparentnosti a lepší spolupráce. Takže to je takový důležitý paralelní nástroj jsou, eh, který funguje paralelně s eh, tou vlastní legislativou v oblasti DPH, také může zlepšit kapacitu při řešení těchto problémů. Na závěr chci podtrhnout význam DPH, co by zdroj příjmu pro členské státy i pro rozpočet EU. A význam toho, že se musíme zaměřit na tento významný zdroj financování a posílit solidaritu a spolupráci mezi daňovými zprávami. A detailněji to pojednáváme v našem akčním plánu. Nemám nyní čas na to, to rozbírat do úplných detailů, ale v akčním plánu vlastně nalezete ty hlavní aktivity, které nám mají pomoci tomu, abychom se nasměrovali tedy na definitivní systém DPH a také řešili otázku sazeb DPH, které už nejsou úplně aktuální. Se podíváme na požadavky dnešního světa, potom jsou tam zohradněny eh, také požadavky jednotlivých odvětví, ať už je to digitální jednotný trh nebo malé a střední podniky. A také eh, posilování administrativní spolupráce, pomáhání Eh, daňovým zprávám jednotlivých států, sdílet informace a bojovat společně proti podvodům v oblasti DPH. Já doufám, že eh, tyto úvodní informace eh, vám dali podněty k zamyšlení a přehled o tom, jak působí v této oblasti. A děkuji za pozornost. Děkuji a hned budeme pokračovat a sice generálním eh, ředitelem eh, Úřadu pro eh, boj proti podvodům. Olaf, pane Kesslerem, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji také za pozvání panu Navikovi zpravodají. Já bych chtěl navázat na to, co již kolega řekl a podepisuji vše, co již zaznělo Zaměřil bych se konkrétně chtěl na aspekt přeshraniční z hlediska daňových podvodů, tedy DPH podvodů. Nedávné studie, jak již bylo zmíněno, naznačují ztrátu ve výši 50 miliard v příjmech pouze z důvodu podvodu z přeshraniční DPH. Takže to je celkový a celkový schodek nebo deficit je 170 miliard. A to ukazuje, jaký dopad e, e, mají tedy přeshraniční podvody z DPH. Proč je tomu tak? Protože e, jsou zde zejména nechválně, dva typy nechválně známých podvodů z DPH, které mají tento velmi významný dopad mám na mysli ony karuselové podvody nebo obchody, které jsou současně velmi snadné, to musíme přiznat, velmi jednoduše lze eh, například zřídit eh, takovou falešnou eh, fiktivní firmu v jiné zemi. To musíme přiznat. Je to snadné pro ehm, ty pachatele těchto eh, trestných činů. Proč? Protože se to stěží odhaluje, objasňuje a když se to objasní, tak eh, je už příliš pozdě. Proč se to eh, stěží objasňuje? Nemělo by to být tak těžké, ale tady jde o to, že to není v zájmu členského státu a vůbec všech eh, do toho zapojených členských států, které mají různé zájmy a neprobíhá mezi nimi komunikace. Tedy máme tady co dočinění s nedostatkem komunikace mezi členskými státy, protože ne všechny mají stejný zájem. Byť ta, tu ztrátu utrpí pouze jeden z nich. Takže když eh, eh, řešíme takové typy přeshraničních podvodů na DPH, pouze eh, prostřednictvím národních vyšetřovatelů, ať už finančních úřadů, daňových úřadů, celních zpráv, eh, tak dochází k takovému roztříštění zájmu, protože eh, ten zájem, ale ten, pardon, ten zločin není národní, ale přeshraniční. A to je mm, naše slabina, slabina při objasňování těchto podvodů. to samozřejmě může být zefektivněno lepší e, spoluprací, ale stále ještě ten problém nezmizí. Když přenecháme e, ten problém v rukou národních e, orgánů, tak to nikdy nevyřešíme. Ještě další typický druh podvodu v této oblasti se týká cel. Je to takzvaný podvod CP42, tedy je to celní podvod, který se také výrazně mm, dotýká výběru DPH v členských zemích. Zboží, které je dočasně dováženo do Evropské unie, do například jedné země, s tím, eh, že pak bude přepraveno do jiné země, kde se odvede DPH, tak ten členský stát, který přijme to zboží jako první, nemá zájem, kde to zboží nakonec přistane. To zboží jako um, je odesíláno do Polska, ale nikdo nikdy nezaplatí DPH, protože Poláci nevědí, že někdo v Nizozemsku rozhodl, že to zboží půjde dále do Polska. A nejde o to, že někdo um, by um, jednal ve zlém úmyslu pouze mm, to nevědí. A já se obávám, že eh, zlepšení spolupráce tady eh, zásadně nepomůže, protože není eh, zájmem jednoho členského státu, například Nizozemska, kam přichází mnoho zboží do, v rámci takzvaného přechodného nebo transitního dovozu, nemá na tom zájem. A já se domnívám, že tento typ podvodu z definice přeshraničního, který velmi často je páchan eh, organizovanými eh, zločineckými spolky, probíhá vlastně na celoevropské úrovni, na nadnárodní úrovni. Zpráva EK, respektive zpráva účetního dvora, tady již byla zmíněna, tam eh, je vlastně popsána ta struktura a také slabiny eh, našeho eh, řešení, stávajícího řešení. Právnicky řečeno, jelikož jsme také v částečně právním výboru, si musíme uvědomit, že všichni, alespoň v této místnosti, víme, že existuje ve smlouvě právní základ podobě článku 325. Já vím, že Káži eh, již um, konvertitum, ale musíme si to uvědomit, že existuje povinnost stanovená ve smlouvě. Je to otázka pro Evropskou unii a dokonce se ani neodvažuji vám eh, přečíst eh, závěry judikatury Evropského soudního dvora, kde se praví, že se jedná o problematiku celoevropského zájmu se všemi důsledky, včetně eh, důsledky na vyšetřování. Já jsem ředitelem OLAFu, takže někdo mi může říct, OLAFe, co děláte? v praxi. My se snažíme tady uvést tři body. V podstatě je to jenom jeden bod, neděláme nic. Dobře, tak my realizujeme určitou politiku, formulujeme politiku, říkáme komisi, co už komise ví, a také parlamentu, co již parlament ví, takže přispíváme k politice a e, rovněž, jak víte, e, realizujeme eh, malý program financování ve snaze zlepšit kooperaci mezi členskými státy, ale je to téměř irrelevantní. To, co bychom dělat mohli, a při pohledu do archivu to Olaf již začal dělat před mnoha lety, pak ale s tím eh, skončil, je také určitý druh vyšetřování, protože to spadá eh, do, eh, našeho, do naší příslušnosti. Článek 325. Finanční zájmy Evropské unie jsou dotčeny, ale jde o to, že v roce 2006 můj předchůdce rozhodl s tím skoncovat, protože jsme nebyli schopni E, toto realizovat. A já jsem potvrdil e, jeho rozhodnutí z řady důvodů, ale především proto, že členské státy si to nepřáli. Stejně tak jako si nepřáli, aby se to stalo celounijním problémem s několika málo e, výjimkami, možná jeden, dva státy, například Itálie, byly pro. Ale to nestačí, protože je to nadnárodní skutková podstata. Eh, takže například jste se zmínili o eurofisku, Stefane, což je velmi důležitý, zásadní nástroj. My eh, ale jsme nikdy jako OLAF nezískali povolení sdílet Eurofisk, takže nemůžeme provádět tato šetření na základě Eurofisk, eh, což používají členské státy, ale my nesmíme. Jak můžeme tedy provádět vyšetřování? A dále Máme velmi málo investigativních nástrojů, jak paní předsedkyně dobře ví, plně je využíváme, ale jsou to pouze vlastně namátkové kontroly, to jsou ty nejdůležitější, které máme podle legislativy a netýkají se eh, tohoto typu podvodu, protože to vychází z celních předpisů. Takže můžeme poskytnout aktualizaci instrumentária, který OLAF má, ale právně toho nemůže využívat. Není to žádná velká věc, ale Například se tý, jde o přístup k bankovním účtům a ten nemáme. Jak můžeme dělat eh, nebo provádět vyšetřování, když nemáme přístup k bankovním účtům? Takže OLAF by mohl být částí řešení, samozřejmě spolu s národními orgány, kdyby s nimi mohl spolupracovat v případě vyšetřování, pokud by OLAF byl akceptován členskými státy, ale ty jsou proti zatím na operativní úrovni. A kdybychom měli aktualizované možnosti e, vyšetřování. A pak proč? Protože jsme Evropané. Mohli bychom provádět vyšetřování bez omezení eh, působnosti a příslušnosti, eh, jak to eh, je na úrovni členských států. To bychom neměli a byli bychom schopni ty podvody odhalovat a objasňovat a pak zpravovat o nich národní orgány, příslušné národní orgány. Dále Úřad Evropského veřejného žalobce ze stejných důvodů, jak jsem uvedl ve vztahu k OLAFu, by mohl být součástí řešení. Takže nadnárodní evropské zločiny, jako například podvody z DPH, vyžadují nadnárodní e, evropské odpovědi, nadnárodní evropské e, procesy vyšetřování a měl by mít na starosti eh, toto vyšetřování jak v zájmu Evropské unie, tak i v zájmu členských států, které by z toho pouze profitovaly. Opět opakují to, co paní předsedkyně, nejenom ona velmi dobře ví, máme směrnici PIV, která je eh, zablokována eh, v radě, protože dokonce i po příslušných eh, soudních eh, procesech je rada neochotná akceptovat, že podvody z DPH jsou součástí směrnice nebo spadají do směrnice PIF. Tudíž by to mohlo spadat i do eh, příslušnosti toho evropského veřejného žalobce. A také na soudní úrovni, justiční úrovni a úrovni eh, trestně právního řízení bychom mohli mít eh, kompetence a to by dramaticky změnilo stávající situaci, což je tak velmi nutné. Děkuji. Ano, děkuji co se týká ty eh, vymáhání přeshraniční DPH eh, a ty podvodě, tak tady se můžeme pouze divit a ptát se, proč stále je, je, je ten pokrok pomalejší než šnek tedy v této oblasti. A teď sice máme zde směrnici PIV a tu předlohu, ale bohužel zase došlo k zablokování v radě a opravdu toto je nepřijatelné a proto si myslím, že je důležité, abychom se dnes také zamysleli nad tím, jak propojit jednotlivé ty nástroje a jaká vlastně by měla být přidaná hodnota těchto nástrojů, pokud by konečně to vstoupilo v platnost. Děkuji za vaše prezentace, budeme pokračovat v našem programu. Já bych také chtěla sama položit několik otázek. Pan, pan generální ředitel hovořil o Eurofisku. Eurofisk je také docela užitečný nástroj, ale ne tak efektivní k tomu, co bychom potřebovali. Podí, nepodílejí se nad tím, na tom orgány všech členských států, je to na dobrovolném základě. Mohla bych se vás tedy zeptat, co skutečně přináší Eurofisk a co nepřináší a co bychom potřebovali, aby nám tedy přinášel. Uh, je, začíná zde tedy určitý projekt. Já děkuji skutečně zpravodaji eh, Langenovi z, eh, z výboru Econ za to, že se zabývá tímto projektem. Jsme rádi za každý pokrok, ale otázka na vás oba by byla, eh, jakým, jak vlastně podílet na tomto pilotním projektu. Takže kolegovi Novakovovi teď ještě dávám slovo. Well, from my side. Děkuji. Já bych měl také otázku, kterou bych rád položil předcházejícím řečníkům. Mě by zajímalo, jaký je postup nebo možnosti, aby OLAF mohl lépe vyšetřovat konkrétní případy v členských státech a například získal v případě potřeby Eh, přístup k bankovním účtům, když je to potřeba pro eh, prošetření podvodů s eh, penězi Evropské unie. Protože to je důležité, jinak sice budeme poukazovat na problémy, ale nebudeme předkládat konkrétní návrhy. Když máme přeshraniční trestnou činnost, potřebujeme i přeshraniční opatření. A lidé a podniky, kteří mají, řekněme, nekalé úmysly, spolu komunikují velice kvalitně, když mají naplánovat podvod. Ale když mají spolupracovat a komunikovat orgány a instituce, tak jsou mezi nimi překážky. Takže jaký je postup a co si myslíte, že bychom měli udělat a hlavně kdy bychom to měli dělat? To je tedy otázka na pana Kesslera. A pan kolega Javor se také hlásí o slovo, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji Andrejovi za zorganizování tohoto důležitého slyšení. Bohužel těsně před prázdninami, takže zde není v sále mnoho přítomných kolegů, nicméně se domnívám, že to je nesmírně důležité téma. Možná, že se k tomu stavím trochu jinak a i když zde už se dlouho odehrávají odborné diskuse o tom, co může EU dělat proti podvodům v oblasti DPH, jaký je zde právní základ pro vystupování institucí EU, co by mohly být právně institucionální řešení problémů. Už se o tom hovoří dlouho, ale já se obávám, že to nejsou otázky právní, instituční nebo odborné. Jsou to otázky politické. Vidíme zde nedostatky, na které bylo jasně poukázáno, například panem generálním ředitelem Kesslerem, že jsou zde velké problémy ve spolupráci členských států, jejich jednotlivých orgánů a špatné, nedostatečné informování a špatná spolupráce. Oni to není kvůli tomu, že by legislativa nebyla v pořádku nebo tam byly nějaké instituční problémy, ale je to prostě nedostatek politické vůle, který to způsobuje. A to je něco, co, bych, co bychom měli překonávat. A v tom je problém. Ale všichni, nebo alespoň víme, to my zde v sále a Giovanni, vy jste na to velice jasně poukázal. Zkrátka nejsou zde vyšetřovací kompetence pro evropské instituce, aby mohly jít přímo do členských států a prošetřovat specifické případy. A OLAF musí plně spoléhat na zprávy eh, od orgánů členských států. A například sankce jsou plně v rukou členských států. Takže pokud to takto bude, tak nemůžeme očekávat, že zde dojde k nějakému významnému posunu. Domnívám se tedy, že bychom měli se snažit dosáhnout toho, aby se ten problém pod vodu DPH opravdu přesunul nahoru na evropskou úroveň, ale k tomu je zapotřebí politický konsenzus, politická dohoda. A upřímně řečeno, já nevidím způsob, jak ji dosáhnout, protože nedostatečná politická podpora má nejrůznější příčiny. Stát od státu. Jsou některé členské státy, ty se domnívají, že jejich orgány jsou prostě úplně skvělé a nepotřebují ještě nějaká další, další obskurní bruselské instituce přidávat ve svém vnitrostátním úrovním, protože daňové úřady, a já zde nebudu jmenovat konkrétní stát, ale protože jejich eh, daňová zpráva prostě odvádí perfektní práci a skvěle bojuje proti podvodům v oblasti DPH a eh, proti jiným způsobům daňových podvodů a vyhýbání se placení daně v jiných státech, a to také musíme zmínit, dosahuje míra korupce opravdu maximální úrovně, prorůstá do daňových orgánů, do vládních orgánů a tyto členské státy často nejsou ochotné spolupracovat s dalšími členskými státy, eh, aby účinně potírali podvody v oblasti DPH, protože prostě na tom nemají žádný zájem. A to je důvod pro to, proč zde není žádná politická podpora nebo neexistuje žádná koalice, která by stála za tím, aby OLAF dostal kompetence při vyšetřování a sankcionování anebo tomu, aby eh, vznikl fungující účinný úřad eh, Evropského veřejného žalobce. Očekáváme nový návrh pro úřad Evropského veřejného žalobce, že dorazí brzy, ale jsem poněkud skeptický, protože na čem se nakonec dohodnou členské státy a jak silný bude tento úřad veřejného žálobce. Já se bojím, že to bude instituce podobná OLAFu, A my tedy očkrtneme, ano, splnili jsme cíl, zřídili jsme úřad veřejného žalobce, ale nebude mít vlastně žádné reálné pořádné pravomoci. A bez podpory členských států se asi nepodaří, obávám se, nalézt technické nebo právní nebo institucionální řešení problému. Budeme muset totiž překonávat odpor každém jednotlivém specifickém případě. Například loni zpráva eh, PIV o ochraně finančních zájmů EU. Měli jsme zde diskusi na, výboru, na výboru o tom, zda DPH nebo nařízení PIV vlastně zda nařízení PIV pokrývá DPH nebo zda DPH nepokrývá. Takový jednoduchý fakt, Zdá tedy komise a evropské instituce mají nějaký právní základ, aby zde podnikaly kroky v oblasti DPH. Nakonec se na tom shodla většina, ale tento prostý fakt tu je, že DPH je tedy něco, kde evropské eh, instituce mají právo. A máme zde celou řadu jiných eh, případů, a upřímně řečeno nevím, jak eh, vytvořit tu skutečnou politickou podporu, kterou potřebujeme, abychom potírali daňové podvody v eh, členských státech i na evropské úrovni v zájmu ochrany eh, evropských daňových plátců. Ale zdá se, že ten zájem plátců daně v EU není silnější než uvažování některých politiků v některých členských zemích paní předsedkyně. No, ještě to není úplně prohraná bitva v případě piv. Já si myslím, že ji nakonec vyhrajeme, bude to těžké, ale vyhrajeme. Pane generální ředitele Kveste, prosím, máte slovo. A paní Ayalu Sanders jsem přehlédla, prosím Ines. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěla omluvit, že jsem přišla s malým spožděním, že jsem neslyšela prezentaci od začátku, ale Chtěla eh, bych trošičku eh, oporov, oponovat pesimismu pana Javora. Je sice pravda, že není zcela neodůvodněný i v rámci směrnice boje proti terorismu. Viděli jsme, jak je obtížné přesvědčit členské státy o tom, jak je důležité sdílet, vyměňovat si informace, spolupracovat a tak dále. Zvláště to o vzduší, které teď zažíváme, určitou, určité znovu znárodňování eh, stále eh, více tedy odklon od společné evropské myšlenky. Nevím, můj otec byl právník a mám pocit, že vlastně v podstatě to jsou funkce, které vytvářejí instituce. Pokud se nám podaří získat eh, skutečný dobrý návrh pro toho úřad mm, evropského žalobce, tak potom tady Eh, vlastně sama ta funkce sama sebe obhájí a svou existenci. Myslím si, že eh, například Evropský soudní dvůr eh, byla se mohlo zdát, že je také instituce, která neměla velké opodstatnění, ale postupně si vytvořila vlastní judikaturu, kterou my, rada nebo parlament, bychom nebyli mohli vytvořit. Takže myslím si, že je to dobrý signál. Já jsem nadále optimistka a myslím si, že vytvoření toho úřadu evropského žalobce by byla dobrá věc a umožnilo by to více vyjasnit věci. Samozřejmě někteří čané evropští mají problém pochopit, co je OLAF. Ano, co se týká definice, to chápou, ale když se zabředne do větších detailů, tak je to možná příliš složité i přes práci, kterou OLAF odvádí. Pokud se týká DPH, tak se právě reviduje víceletý finanční rámec a vlastní zdroje jsou vla, jsou hlavním zdrojem. Nesmíme nechávat stranou boj proti podvodům v oblasti DPH, což je vlastně jedno, jedné z důležitých vlastních zdrojů Evropské unie. Máme tedy celý, celou škálu eh, vlastních zdrojů ale je zde vytvářena poměrně velká nerovnováha a určitá eh, nedorozumění. Takže vzorec, který by vycházel z DPH, potom samozřejmě doprovázený náležitým bojem proti podvodům a unikům, tak to je určitě velmi pozitivní věc. Já pouze chci zopakovat, že v některých členských státech DPH jakožto vlastní zdroj pro evropský rozpočet není eh, náležitě, eh, vyvíje náležitý tlak, jako například v, v příklad Německa. Byl to mladý ministr, který možná ještě byl opravdu příliš mladý a neklidný, ale v podstatě tady tyto věci popíral. Myslím si, že nyní po Brexitu se věci stávají serióznější a že musíme skutečně hledat řešení tak, aby evropští občané pochopili, že evropský rozpočet se financuje v podstatě podobným způsobem jako vnitrostátní rozpočty. Myslím si, že to by byl určitě jeden z nejlepších způsobů, jak bychom bojovali proti té nerovnováze, proti určitým nedorozuměním a mohli bychom se také vyhnout eh, určitým problémům a střetům. Takže bych chtěla znovu povzbudit a vyzvat eh, DG Taxud, aby pokračoval po nastoupené cestě, stejně tak s eh, úřadem Evropského šalobce. Myslím si, že eh, nakonec se zjistí, že bude mít daleko větší roli, než se zdá Děkuji vám. Eh, snad bych eh, začal vaší otázkou, paní předsedkyně, o síti Eurofisk, k čemu to slouží Právní základ byl vytvořen v roce 2010 a základním účelem Eurofisku je eh, zajistit síť pro eh, rychlou výměnu cílených informací o podvodných transakcích anebo podvodných obchodnících zaměřených na přeshraniční podvody z DPH. Takže eh, máme tady silnou stránku pro zacílení na data, eh, rychlost eh, výměny dat a také spolupráci mezi členy sítě, kteří spolupracují a máme tady cílené akce, to znamená, oni pracují společně například na e, celním řízení 42 anebo podvodech e, souvisejících s kradenými auty a tak dále. Takže ta síť má svou hodnotu a také v akčním plánu, o něm jsem hovořil v úvodu, pravíme, že implementace Eurofisk, myslím, nebyla dost ambiciozní, lze dělat toho víc a musíme se posunout od čistě kooperativního modelu k modelu sdílení informací a společné analýzy informací, tak, aby se členské státy ještě více semkly a to bude také eh, záměr toho dokumentu, který chceme eh, příští rok vydat, abychom ještě více zintenzivnili práci Eurofisku a mm, samozřejmě vycházejíc z eh, omezení Eurofisku. Eh, členské státy sdílejí informace, ale ne s komisí eh, to je pozice členských států, ať už je to dobré nebo ne, ale je nutno upřímně členské státy, aby spolupracovali, to už je určitý krok vpřed a můžeme pak snít o dalších krocích vpřed v budoucnu. Musíme posílit práci sítě a musíme eh, ji podpořit. A pak ještě k dalším eh, otázkám nebo eh, komentáři pana Javora o politických, politické povaze tohoto problému. Jistě, není to vůbec snadné, s tím naprosto souhlasím. DPH je jedna z nejsložitějších věcí, Eh, vůbec a je pravda, že nemůžeme vyřešit vše legislativou. Ne eh, všechny problémy vyvírají z nedobré, nekvalitní legislativy, ale v akčním plánu jsme jasně stanovili, že jeden z klíčových cíl, eh, problémů je, že stávající právní texty, které vytvářejí ehm, DPH, systém DPH jsou mm, zastaralé, mm, přežili se, potřebují reformu, modernizaci. Takže tady potřebujeme reformu o definitivním režimu DPH, abychom konečně vybředli z toho dlouhého přechodného režimu, který se táhne od 90. let a zmodernizovali tuto politiku kolem DPH. Všechny problémy, o nichž hovoříme, by eh, mohli získat eh, solidní základ pro řešení eh, díky zjednodušení a modernizaci systému a tím bychom mohli i e, vymítit řadu problémů, e, které pramení právě i z, toho, z té zastaralé legislativy. A nyní jde o to, aby i členské státy přispěly k tomu, aby tento návrh byl eh, odsouhlasen, schválen, uveden v život. A to je ta výzva, které budeme čelit v Evropě v nadcházejících letech. Vytvořit koalici členských států, kteří se na tom shodnou. A vaše podpora v tomto ohledu je velmi vítaná. Děkuji. Je mi líto, ale nemůžu vás eh, jen tak eh, nechat u téci eh, z tohoto tématu, protože bych ráda přesně věděla, o čem vlastně hovoříme. Je vždy hezké, když nám někdo něco avizuje, ale z toho aviza si ještě nic nekoupím. Takže jak má být Eurofisk posílen, jak ta spolupráce má být posílena. Tu spolupráci považuji za velmi nedostatečnou, protože ta data, pokud tam vůbec jsou eh, zadávána, tak velmi pozdě a kdybyste tedy laskavě mohli ještě podrobněji popsat ty, tu problematiku eurofisku a také, co je nutno na úrovni Evropské unie, eh, unie eh, upravit přesněji. Eh, předem vám mnohokrát děkuji za odpověď. Tak jak jsem už řekl, je ehm, obtížné mnoho předjímat, protože my to navrhneme až příští rok, ale to základní, oč eh, chceme, je přesunout se od pouhé výměny informací na uh, žádost uh, k skutečnému sdílení informací, kde členský stát A bude mít přímý přístup k členskému státu B, může jej přímo oslovit a chceme také prosadit myšlenku společné analýzy, společných auditů, přímé spolupráce mezi členskými státy z dola nahoru a z zhora dolu dolů eh, na těch datech. A to by jak eh, zlepšilo rychlost práce eh, té sítě, protože ta data nebudou tedy až na požádání, ale budou pohotově k dispozici a také to zlepší spolupráci mezi institucemi. Dobrý příklad je pilotní projekt, který nyní připravujeme na žádost členských států. Jmenuje se to Eh, transnadnárodní eh, síťová analýza, to je takový software pro automatickou výměnu informací a vyhledávání podvodných eh, akcí v reálném čase pod eh, eh, za nizozemského předsednictví mm, padla žádost, abychom toto rozšířili i na jiné členské státy a to je skutečně něco velmi praktického a souvisí to s eurofiskem a myslím, že nám to propůjčí skutečnou hodnotu v reálném čase při stíhání eh, podvodu na DPH. Když už tady tak hezky spolu sedíme, tak eh, bychom eh, rádi ještě měli to či ono vyjasněno. Eh, s panem kolegou Langenem jsme se málem o tom pohádali. Jde o to, co ten pilotní projekt přinese, nepřinese. Vítáme ten pilotní projekt v každém případě a lze pak tu práci, práci ukončit na základě toho, kdybyste o tom ještě něco řekl. Z hlediska kam ještě jít dál, aby eurofisk fungoval. Tak bych řekl, musíme jít krok za krokem. A e, už to, že se, jsme přiměli členské státy ke spolupráce, ke spolupráci byl krok důležitý. Další je e, výměna informací v reálném čase. My hovoříme o tom měkkém konci spolupráce, nikoli o legislativním, ale o tom měkkém konci. Výměna informací. Jak, dal, jak daleko ještě můžeme jít? Hovoříme také o společně sdílených zdrojích a evropském dohledu, ale já tady necítím velké nadšení eh, na straně členských států pro toto, tuto sdílenou eh, kompetenci. Takže tady tou překážkou eh, je vlastně neochota členských států, kam až chtějí zajít ve sdílení informací mezi národními státy a Evropskou komisí. Takže my jsme jakýmsi stimulátorem, který má přimět, vybízet členské státy ke spolupráci, k tomu, aby rozpoznali eh, toho hodnotu a, a mm, pustili se do toho, ale musí to být postupný pozvolný krok. Kolega Langen by se k tomu chtěl vyjádřit, takže já ustoupím. Wernere, máte slovo. Děkuji. No, nebyla zodpovězena ta otázka na reverse charge. Já jsem neslyšel žádnou odpověď, vy jste k tomu nic neřekl. Můžete alespoň podpor, eh, potvrdit, že při obchodování se šrotem a ve stavebnictví ty systémy fungují. Eh, u šrotu 23, je to u 23 zemí a 15 zemích no, v stavebnictví nebo 17. Bylo to úspěšné? Nebylo? Jak to hodnotíte? Za druhé, je zde požadavek členské státu České republiky v souvislosti s posledními eh, poradami ECOFINu, aby komise, eh, že by mě komise měla iniciovat eh, pilotní projekt týkající se reverse charge, k tomu jsem také nic neslyšel, a za třetí, myslíte si, že výhradně zlepšená spolupráce sníží podvody, četnost podvodů, anebo ne, neměli bychom i vyžadovat po členských státech, aby byly konečně aktivnější a komise udělala konkrétní kroky pro to, aby už ta nečinnost nebyla dále akceptováno. Ano, tak to si představujeme spolupráci mezi výbory, tak já vám děkuji, pane kolego, a nyní pane generální řediteli Kveste, kdybyste byl tak laskav a odpověděl nám. Děkuji. Já to možná vezmu od opačného konce. Ve vší úctě domnívám se, že komise učinila mnoho zásadních eh, návrhů pro zlepšení spolupráce a sice v tom akčním plánu z Dubna. Je tam celá řada také tzv. měkkých kroků pro zlepšení spolupráce, pro zlepšení dodržování pravidel a zlepšení e, sdílení informací mezi obchodníky a národními orgány. A takovou klíčovou oblastí jsou zde vlastně cesty zlepšení legislativy, ať už se to týká e, režimu daně, sazeb, e, opatření pro malé střední podniky, otázky dodržování pravidel a tak dále. Já si myslím, že akční plán předkládá komplexní agendu modernizace systému DPH a my usilovně toto budeme v příštích letech eh, prosazovat. Jistě je to komplikované, protože členské státy mají rozdílné názory a panuje zde princip jednomyslnosti. Ale je zde opravdu obrovská vůle Eh, abychom postupovali pozitivně kupředu. Téma reverse charge a pilotní projekt, který byl diskutován na posledním ECOFINu komise, souhlasila s požadavkem některých členů ECOFINu, aby předložila návrh, který by umožnil dočasnou výjimku ze systému DPH, aby se otestoval systém reverse charge v těch státech, které si to přejí a my ten návrh předložíme do konce roku. Tomu se komise na Ecofinu zavázala a nyní tedy připravujeme tento návrh, provádíme analýze dopadu, tak abychom jej mohli předložit do konce eh, roku a pak uvidíme, jak to celé zapadne do legislativního procesu. Co se týče toho režimu týkajícího se eh, šrotu, nemám zde přesná čísla, ale budu pana poslance bilaterálně kontaktovat a poskytnu mu příslušné informace. Výborně. E, my bychom se to dozvěděli také rádi. Děkuji. A nyní pan generální ředitel Kessler, protože některé otázky ještě zůstaly otevřené. Prosím, máte slovo. Děkuji, takže já se pokusím odpovědět v italštině, pokud tedy <laughs> je to možné a pokud je to žádoucí. Takže zase je to určitý evropský zákon. Dobrá, tak pokusím se schrnout to a určitě to bude pro mě jednodušší, když budu moci mluvit ve své mateřštině. Ten postup, který já obhajuji a který káži, je ten. A vlastně vracím se k tomu, co říkal zpravodaj pan Novakov. Podvody v oblasti DPH, tedy přeshraniční, to je evropský problém. Takže tyto trestné činy jsou vlastně evropské a narušuje to, je to tedy v rozporu se zájmy Evropské unie. Takže pokud máme evropský problém a pokud navíc jsou zde finanční zájmy Evropské unie, které jsou ve hře, tak na to potřebujeme evropskou odpověď, evropskou reakci. Jak na ten jev jako takový a také pokud jde o ty zájmy, které jsou ve hře. Myslím si, že to by mělo být jasné, že to je samo sebou, ale ono tomu tak není. Takže pokud mi dovolíte, pokud mohu něco říci, tak to je trošku jako s terorismem, i když to není dnešní téma samozřejmě, nebo s dalšími jevy. Ale můžeme v podstatě říci, že to je věčný, stále se vracející problém Evropské unie zda chceme mít eh, mezivládní Evropu nebo opravdu federalistickou Evropu. Takže evropské zájmy, evropské trestné činy, které jsou nadnárodního rázu, tak jak říkám, to vyžaduje evropskou reakci, protože eh, národní odpovědi, národní reakce jsou omezené a ty zájmy se také liší v jednotlivých státech a potom vidíme, jaký to dává výsledek. To vlastně nikdy nám neumožní skutečně bojovat a účinně potírat ten jev. Takže co potřebujeme a kdy? To byla také otázka. Tak ono je v podstatě docela jednoduché říci, co, co potřebujeme e, nějaký orgán pověřený evropským vyšetřováním. Máme zde článek 325 a potom článek OLAFu, který uvádí, že když jsou narušeny finanční zájmy Evropské unie, tak Například tady v tomto případě už máme právní základ pro evropskou reakci, ale potřebujeme tři opatření. Jednak něco, co se možná zdá být jednoduché, ale co jednoduché ve skutečnosti není, a to je přístup institucí a také OLAFu k Eurofisku. Eurofisk to je prostě velice důležitá věc a já plně souhlasím to, co zde říkal kolega, a zejména také to, co se týká toho úsilí o vylepšení eurofisko. To je prostě zásadní, velice důležitý nástroj pokud nějaký, nějaká evropská instituce, Evropská komise se nemůže podílet na Eurofisku a OLAF také ne, no tak nemůžeme to vyšetřování prostě provádět a dokončit. To je to tež, co vidíme u Europolu. Uh, Europol je vlastně vytvořen na stejné bázi jako Eurofisk, pokud se nemýlím. A členské státy vlastně podle, jejich zá, podle svých zájmů poskytují údaje, které zadávají do této společné databáze, ale komise a evropské instituce jsou považovány jako třetí strany a potom je vlastně potřeba požádat o informace, které jsou poskytovány do tohoto systému. <laughs> Takže ty informace tam možná jsou, ale my k tomu nemáme přístup. To je vlastně v podstatě podobná věc jako s Europolem, protože členské státy, které poskytují informace Europolu, tak oni nechtějí, sdílet se třetími stranami, například s komisí. A to tež platí i pro Eurofisk. A to je problém, který má řešení, které není až tak obtížné ani z legislativního hlediska, jako poskytnout Olafu přístup k Eurofisku prostě když vycházíme z principu, že OLAF také zadává údaje do Eurofisku, také tam poskytuje data a potom z legislativního hlediska můžeme, dejme tomu, rozšířit kontroly na místě. A v těchto případech, tedy když se jedná o nadnárodní přeshraniční podvody v oblasti DPH a podle mého, a třetí věc, která podle mého názoru také poměrně eh, jednoduchá, je dát Olafu možnost vyhledat stopy, sledovat ty bankovní transakce u tohoto typu pod vodu, protože pokud k tomu nedojde, tak nedojdeme nikam prostě v těch vyšetřováních. Je jasné, že bude potřeba požádat povolení nár příslušným národním orgánům. Nejde o to, že bychom někoho obcházeli, ale dnes prostě o tento přístup ani nemůžeme požádat příslušný národní orgán. Takže s těmito třemi opatřeními a pro, vzhledem k tomu, že podle smlouvy už máme ty kompetence a s pěti osobami, protože je potřeba mít také příslušné lidské zdroje, ale už s pěti lidmi se můžeme zítra do tohoto pustit, abychom už eh, získali první reakci na evropské úrovni. Politicky etická povaha otázky, to nepatří do mé působnosti, ale protože se zde hodně mluví o vůli nebo nevůli jednotlivých vlád do toho jít, vy jste politikové, to je na vás, ale možná by bylo potřeba už odlišovat mezi národními podvody v oblasti DPH a mezi těmi, které mají tu nadnárodní, přeshraniční eh, dimenzi aby vlastně o tom přesvědčili členské státy. Já si myslím, že zájem nás, jakožto Evropské unie, je zejména bojovat, nebo lépe řečeno, pokud chceme investovat do těch reakcí, do těch vyšetřování, tak nás zajímají hlavně ty nadnárodní, ty přeshraniční podvody, kde je opravdu potřeba evropská reakce. Pokud bude zajištěna národní úroveň, tam vlastně nebudeme zatím, nemáme možnost měnit standardy, normy, kompetence a tak dále. Ale a druhá věc, kterou jsem chtěl říci, že já v té diskusi o evropském státním zástupci, ale také o směrnici PIV, o ochraně finančních zájmů a nevím, jestli je to také vaše zkušenost, tak ministři spravedlnosti jsou daleko citlivější k těmto argumentům. Oni je, a řekla bych, že spíše souhlasí s námi. Mohou, mohou mluvit spí, například o Německu konkrétně. řekněme tedy, potom jsou to zde také ministři financí, kteří samozřejmě chtějí háj zájmy, ale ministři spravedlnosti jako takové, oni slyší na ty argumenty, které dnes jsou vyjadřované. To jsou prostě argumenty vycházející ze zdravého rozumu, ze selského. Nemusíme být velkým advokátem, abychom to chápali. Když říkám, mám a v těch jednáních to, kdybychom takto pokročili, tak to už je také něco, co je potřeba zohlednit, abych se nám podařilo dosáhnout eh, plné účasti a schody členských států a aby opravdu se posílilo úsilí v boji proti daňovým podvodům. A ještě bych na závěr řekl, že vytvoření určité struktury vyšetřování na evropské úrovni, tak to nikdy by nevylučovalo kompetence vlastně ekvivalentní kompetence na národní úrovni. To by se doplňovalo vzájemně, nebo by se to k tomu připojovalo. Já tedy nejsem tak pesimistický. Podle mého názoru to není všechno až tak obtížné, když evropským občanům vysvětlíme, že je to v jejich zájmu, abychom mohli účinně bojovat proti tomuto masivnímu jevu daňových podvodů a vyhýbání se daňové povinnosti, abychom mohli lépe vybírat peníze, tak já bych řekl, že to jsou prostě argumenty, které, kterým se těžko odolá. Děkuji. Děkuji. Vaše slovo do ucha Božího, protože pro nás by bylo důležité, abychom eh, skutečně postoupili vpřed. Já nechci být pesimistka. Včera jsme vedli rozhovor se spolkovým ministrem financí, mimo jiné i o tom, a asi um, neprozradím tajemství, když um, vám řeknu, že se díval poněkud zasmušile a uh, pak um, nás vyzval, abychom eh, vysvětlili, v čem spočívá výhoda takovéhoto systému přenesení kompetenci a v skutečně eh, se tím cítím eh, vybídnuta mu to napsat. Když má Olaf jasné informace o tom, jaká by byla přidaná hodnota k takovému eh, ohromně dokonalému systému, který Spolková republika má, tak to už něco znamená. Spolková republika je hráčem na jednotném trhu. Podle statistiky už to, to málo věcí, co je v Evropě eh, přepravováno, eh, eh, mě skutečně mm, dává důvod k zamyšlení. Takže eh, já vám děkuji. Určitě se k této otázce ještě sejdeme a určitě společně s novým a hospodářským výborem a budeme to sledovat dále, protože je to téma nesmírně významné. Jinak s tím tématem podvodu, respektive s potíráním podvodu nepokročíme dále. Děkujeme za účast. My budeme nyní pokračovat eh, s paní Edery, která eh, nás už navštívila několikrát a bude hovořit o tom, proč, proč je tak obtížné pro členské státy spolu eh, komunikovat a zdali případně existují i nějaké příklady osvědčených praktik. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně a děkuji za pozvání eh, na toto slyšení, abych eh, s vámi diskutovala o eh, komunikaci mezi členskými státy a příklady svědčené praxe. Ještě stručně k problémům, které tady již podrobně zazněly. Za prvé, Vidíme, že ve zprávech komise i e, účetního dvora je jasné, že vidíme nedostatky v komunikaci mezi členskými státy a uvnitř členských států uvnitř členských států. Tady se už hovořilo o problému komunikace mezi celními a daňovými úřady, když například diskutujeme s celními úřady o proceduře 42, tam nechci zacházet do detailu, protože tento výbor o tomto problému je zasvěcen do něj. A pak vidíme nedostatek komunikace mezi daňovými e, orgány a orgány činnými v e, trestním řízení mezi členskými státy státy máme spontánní výměnu informací, která je možná podle nových, podle evropských nařízení, je to eh, možné, ale mm, stále ještě dochází k nedostatečným eh, akcím v tomto ohledu a také je nedostatek eh, zpětné vazby o tom, jaké žádosti nebo o co požádal členský stát a co obdržel. Přitom to je velmi relevantní z hlediska cílených dat. A pak, mm, pokud jde o přístupu členských států k informacím, mm, to je také často eh, vlastně zamezeno nebo mm, znesnadněno omezeními. Výměna informací s třetími zeměmi, zejména v oblasti dodávek eh, na základě eh, elektronického obchodu. Tady, myslím, musíme uvažovat o právních a operativních nástrojích pro výměnu informací a proto jsme se eh, nyní spojili s naším nejtěsnějším obchodním partnerem Norskem a musíme tyto možnosti rozšířit i na jiné země. Co navrhujeme podrobně? Už jsme to řekli, zveřejnili jsme akční plán DPH s těmi hlavními oblastmi, kde chceme spolupracovat s členskými státy a také tam je 23 konkrétních nebo 20 konkrétních opatření k řešení um, deficitu DPH. Jednak se snažíme zjistit, respektive snažíme se proskoumat možnosti přechodu od výměny informací ke sdílení informací, to znamená k novým modelům a pak společné analýze těchto informací, které jsou k dispozici daňovým úřadům a pak chceme eh, společně jednat na základě dosažených výsledků. I tady je důležité, abychom zjistili, eh, získali více jasné zpětné vazby od orgánů členských zemí o tom, co udělali s informacemi, k nimiž měli přístup a také zkoumáme možnosti rozšíření eh, seznamu dat, pro které bude možný automatický přístup. Informace, které získávají eh, zprostředkovatele v odvětví elektronického obchodu, Tady chceme spolupracovat se zprostředkovateli v rámci obchodu, abychom zjistili, jaké informace mohou eh, daňovým zprávám poskytovat a také informace, které jsou eh, vlastněny eh, daňovými nebo finančními orgány, které by mohly být užitečné pro členské státy. Také proskoumáváme možnost zbavit se překážek výměny informací mezi úředníky daňových zpráv na straně jedné a úředníky celních zpráv, policie, orgánů činných eh, v trestním eh, řízení, anebo i dalších zprávách, správních orgánech. Takže nyní uvažujeme o tom, jak bychom mohli rozšířit síť eh, úřadů a úředníků, které mohou sdílet informace. To nejsnažší by mohlo být v rámci celních a finančních orgánů, kteří často spadají pod jeden rezort, ale ne vždy. A pak jsme zmínili nutnost posílit Eurofisk. Tady, myslím, je známé, jakou to má přidanou hodnotu. Ale po šesti letech je jasné, že pokud tato síť eh, má mít dopad na podvody, pak musí mít rychlejší přístup k informacím, k více informacím a musí je společně analyzovat. Takže nyní připravujeme ten eh, analytický transakční projekt, tak abychom měli eh, něco během toho přechodného období, než předložíme naši revizi nařízení o administrativní spolupráce a než to nařízení bude potom schváleno. A také se zabýváme společnými kontrolami Nyní v rámci nařízení existují multilaterální kontroly, které provádějí daňové zprávy a současně eh, v loňském roce jsme měli asi 40 multilaterálních kontrol uspořádaných členskými státy, ale my chceme jít ještě dál a navrhnout právní základ, který jim umožní provádět společné audity. To znamená, skupině expertů z eh, eh, různých členských států, kteří budou auditovat stejný podnik ve stejné době na základě zkušeností, které jsme už viděli v jiných zemích, například Nizozemí, eh, Německu nebo v Itálii. Jak víte, Rada schválila eh, tuto část akčního plánu DPH. Mm, z toho vyplývají eh, bezprostřední opatření proti DPH eh, respektive podvodům na DPH a na základě toho chceme příštím roce posílit administrativní spolupráci v boji proti DPH, podvodům z DPH a spolupracujeme i s členskými státy, které jsou ochotny spolu eh, se účastnit ehm, analytického nástroje v kontextu Eurofisk. Také bych chtěla Eh, těsněji eh, nebo podrobněji eh, proskoumat přeshraniční spolupráci mezi daňovými orgány a orgány činnými v trestním řízení. A proto v druhé polovině letošního roku, asi v listopadu, uspořádáme konferenci za účastí odborníků jednotlivých zpráv a budeme diskutovat o tom, jak si stojíme, jaká, jaký je právní základ, na kterém pracujeme, jaké operativní nástroje mají, to znamená jaké informace mají daňové eh, zprávy, policie, protože eh, obě strany mají různé nástroje a různé informace, ale kdyby to spojili, tak by to byl velký pokrok a bylo, to, by to, bylo by to už kvalitativně něco jiného. Dále příklady osvědčené praxe. Moji eh, kolegové na první místo seznamu uvedli Eurofisk, abychom vás eh, přesvědčili o přidané hodnotě. Mají například dobrou zkušenost s výměnou časného varování. Eh, to znamená, pokaždé, eh, když se odhalí nějaký podvodný systém, tak členský stát to rozešle dalším a také eh, další eh, dobrý příklad je TNA, který pak bude eh, uplatňován na základě zkušeností zemí Beneluxu. To je pro nás dobrý příklad sdílení informací a zlepší to kapacita, kapacitu zprávy, okamžitě jednat proti podvodníkům a zabránit dalším ztrátám. A pak už jsem se zmínila o multilaterálních kontrolách. 40 jsme měli v loni celkem. A pak nový nástroj, který můj generální ředitel už zmínil, a to je memorandum o porozumění mezi eh, orgány a podnikatelským eh, sektorem. Už jsme to provedli v oblasti telekomunikací a nyní se chceme zaměřit na elektronický obchod. Takže tolik příklady eh, osvědčených praxí a těšíme se samozřejmě na vaše podněty a nápady zúčastněných stran. Um, k tomu, v čem ještě konkrétně bychom měli zapracovat. Eh, když budeme připravovat eh, legislativní návrh, tak um, samozřejmě uspořádáme veřejné připomínkové řízení a doufáme, že eh, získáme další nápady od odborníků k možnostem rozšíření spolupráce a komunikace mezi členskými státy. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát a hned budeme pokračovat dále. Dávám slovo panu Lilianderovi z daňového úřadu z ve Finsku. Tak máte slovo. Thank you, chair. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji za možnost zde vystoupit. Já jsem Jarko Liander z finanční daňové zprávy, zabývám se hlavně podvody v oblasti DPH a koordinací. Dámy a pánové, dovolte mi na úvod mé prezentace říct si takový osobní názor. A já si uvědomuji, že i jsou jiní, kdo s ním souhlasí. A sice chci si následující. Neexistuje jediný postup, který by mohl řešit všechny podvody z DPH. Ale jsou různé typy přístupů. I když opět podle mého názoru jde o jednu věc, a to je spolupráce. Tedy sdílení informací a znalostí. A to na vnitrostátní úrovni, ale i na úrovni mezinárodní. A to e, mezi i uvnitř orgánů veřejné zprávy. A v tom také tkví, podle mého názoru, problém. V rámci výměny informací a znalostí existují různé nedostatky, které už zde také byly zmiňovány. Hlavně je zde otázka, jaké typy informací smíme navzájem vyměňovat, jak s těmi informacemi smíme pracovat, v jakém kontextu a komu můžeme dále tyto informace poskytovat. Jako takový vnitrostátní příklad bych uvedl toto. Často se policie ve Finsku setkává s informacemi, které by mohly být zajímavé pro daňovou zprávu. Ale pokud nemáme eh, nějaké otevřené vyšetřování, tak oni s námi nesmí tyto informace sdílet za účelem analýzy. Momentálně se tady v našem státě tato problematika řeší a asi se bude řešit také na mezinárodní úrovni. Už jsme o tom teď právě slyšeli. Opět mi dovolte vyjádřit můj názor, ale myslím, že mnozí ho budou sdílet. A sice potřebujeme společnou analýzu rizik v oblasti DPH, společnou analýzu v EU pro analýzu těchto rizik. Eh, nástroj TNA, Transaction Network Analysis, analýza transakčních sítí bude, domnívám se, brzy fungovat v praxi. A pokud vím, tak tento nástroj je svým způsobem poněkud omezený v souvislosti s daty, která s nimiž může pracovat. Ale přesto doufáme, že tento nástroj bude časem komplexnější. Aktuální situace vypadá tak, že existuje systém včasného varování, zvláště je to ta síť Eurofisk, už zde byla opakovaně zmiňována. A to tedy znamená, že prostřednictvím této sítě diskutujeme eh, dvakrát do měsíce potenciální podvodné transakce a snažíme se co nejrychleji eh, pachatele podvodů odhalit. Ale opět síť Eurofisk. Zde se potýkáme s obdobnými problémy, jaké už jsem zmiňoval předtím, asi se otázkou, jaké informace skutečně si smíme vyměňovat, jak smíme s těmito informacemi nakládat a podobně. jsem přesvědčen o tom, že momentálně to celé funguje spíše na té minimální úrovni. Opravdu na úrovni toho absolutního možného minima. Někdo říká, že to je dané právním základem, že tento právní základ prostě určuje, co lze a co nelze dělat. Jistě, to je pravda, ale záleží také na interpretaci. A je to také otázka politická. I tato myšlenka zde dnes již zazněla. Jsem osobně přesvědčen o tom, že je to také problém důvěry, že si navzájem členské státy nedůvěřuje, proto si navzájem nechtějí svěřovat informace. také se zdá, že někdo se třeba obává případu korupce. Jak jistě víte, pachatelé podvodů jsou vždy krok nebo dva před námi. A když se toto uvědomíme, musíme se také podívat na to, že některé členské státy se více zaměřily na kontroly eh, před registrace a to spíše než na ty daňové audity a kontroly ex post. A já si myslím, že toto je dobrá cesta. Netvrdím, že bychom měli zrušit ex post eh, kontroly. nebo daňové audity, ale musíme se více zaměřit také na ty kontroly té předběžné registrace. A nemůžeme také proti daňovým podvodům bojovat sami. Potřebujeme zde podporu z hospodářské sféry, potřebujeme podporu podnikatelů. A proto také vedeme jednání s jednotlivými podnikateli, skupinami podnikatelů, snažíme se je vzdělávat, školit, poukazovat na to, mm, čeho si všímat, abyste odhalili podvodné jednání a jak se nezaplést do podvodného jednání. Protože právě tito lidé jsou lidé, kteří se mohou případně setkat s podvodníky. Takže my potřebujeme jejich pomoc a potřebujeme také pomoc dalších orgánů, které často mývají informace, které my potřebujeme, ale oni tom vlastně neví, že my je potřebujeme. A proto je třeba je také v této oblasti vzdělávat, zvyšovat jejich povědomí o tom, jak funguje podvádění v oblasti DPH a na co si dávat pozor. Jde zde opravdu o týmovou práci a týmovou spolupráci. Když diskutujeme o podvodech v oblasti DPH, tak často je tam zapojeno více než pouze jedna strana, než ten jeden, kdo páchá ten podvod, ale také někteří, kteří mají užitek z té podvodně získané DPH. Díky tomu, že se eh, zvyšuje povědomí o judikatuře Soudního dvora Evropské unie a i v členských státech, které vycházejí vlastně z té legislativy psané v zákonech, tak jsme se i my naučili využívat eh, rozhodnutí Evropského soudního dvora při potírání podvodů v oblasti DPH. Pomáhají nám kontaktovat tu stranu příjemce, která věděla nebo vědět měla, eh, pokud tedy nějakým způsobem interagovala nebo obchodovala s oným plátcem daně. Z administrativního hlediska se stávají vlastně stejným způsobem vini na tom podvodu jako ten vlastní pachatel. A to je, myslím, vše, co jsem ve své prezentaci měl připravené. Děkuji. If there is a... a potom máte nějaké otázky, tak se na ně velmi těším. Děkuji. Ano. Děkuji. Já doufám, že nebudu nikomu křivdit, když budeme pokrvat pro, hned, protože musíme trochu ušetřit čas a pokud vás můžu poprosit, aby se s námi ještě chvíli zůstal na rozpravu, nyní má slovo pan Biden z OECD. Děkuji, paní předsedkyně. Já pracuji v OECD v oblasti daňové politiky a zprávy, oddělení, které má na starosti DPH a konstatuji, že bohužel pouze malou část své pracovní doby věnujeme boji proti podvodům a únikům. DPH to není evropský jev, to je jev, který je světový. 160 zemí ve světě dnes má DPH, která funguje podle modelu, který je relativně blízký eh, zemím Evropské evropským zemím, což vede k tomu, že země těch 164 zemí řeší v podstatě stejné problémy jako země Evropské unie. Problémy příjmů, protože DPH je velice důležitý příjem, který může tvořit 30 až 40 příjmů určitých zemí, takže peníze pod, eh, státy potřebují vybírat peníze. A vlastně čelíme zde globalizaci, včetně globalizaci podvodu, protože autoři těch podvodů se nezastavují na hranici, na evropských hranicích. Takže se používají různé prostředky, aby se zlepšilo vybírání DPH. Samozřejmě jednoduché řešení by bylo zvýšení sazby, ale to má své hranice, zlepšit fungování a legislativu, zrušit snížené sazby, eh, osvobození od daně, více harmonizovat systém, to je také možné, ale boj proti podvodům a únikům, to se opravdu stává prioritou pro mnoho států. Role OECD v této oblasti je velice důležitá, protože od loňského roku OECD se rozhodla, že schválí, řekněme, směrnici, ono se to nazývá, nenazývá směrnice, ale nějaký hlavní princip o zdaňování služeb a korporát na národní úrovni. Tak toto bylo schváleno na Světovém foru v loňském roce, kde bylo více než zástupců než 100 zemí, kteří uznali tyto standardy stanovené OECD. Druhá věc, a to je něco, k čemu se teď zavážeme v našem pracovním programu, je zavedení nástrojů na boj proti daňovým únikům a podvodům podvodům na mezinárodní úrovni. A to tím spíše, že s postupující globalizací je zde digitální ekonomika nyní, která se objevuje a rozvíjí. A stále více podniky vyvíjejí země eh, z činnosti v zemích, kde vůbec nejsou fyzicky přítomné. Mohou se velmi snadno mm, eh, pře transferovat, převádět své činnosti, to umožňují různé technologie, které jsou řízeny dnes činnosti sítí počítačů a vůbec nemusí být fyzicky přítomní v těch daných zemích. Takže s globalizací a liberalizací obchodu to vyvíjí stále větší tlak na daňový základ státu. Zejména se jedná o daně společností a fyzických osob, protože vlastně země si vzájemně konkurují a jejich pracovníci. Takže máme zde to, co nazýváme tax shift, to znamená, aby ta daň více zatěžovala spíše spotřební daň než daň podniků a fyzických osob, protože ta je vlastně neutrální v obchodním, v mezinárodním obchodě. To, co se exportuje, tak vlastně nepodléhá DPH, takže může být DPH 27% a budete stejně konkurenceschopní, jako byste měli sazbu 5%. Naopak DPH se vybírá ze všech, ze veškerého importu, dovozu a zboží, takže pokud je ta eh, zdaňová sazba 27%, tak i na televizi byste to platili. Takže DPH je považována za daň, která je vlastně eh, za Eh, považována za efektivní. Potom je zde také daň z nemovitostí, z budov, ale to je obtížnější téma, to není až tak důležité, takže stále více se to přesouvá ke spotřební dani a DPH spočívá na jiných principech. Jaké jsou ty hlavní úkoly a výzvy v oblasti DPH? Jak jsem říkal, digitální ekonomika, můžeme nakupovat zboží, služby na internetu, ani nevíte v podstatě odkud, ty, když si objednáte na Amazonu knihu, tak ani nevíte, jestli je to z Bulharska, z Číny nebo odkud vlastně pochází. Takže toto je skutečná výzva. To se dotýká jak zboží, tak služeb a někdy také odlišování, odlišení mezi zbožím a službami není tak jednoduché. To někdy je komplikované toto rozlišit. Takže toto jsou výzvy, kterým čelíme. Potom to bylo také téma té konference, to znamená snižovat ta manka v oblasti zboží. OECD má přístup, který vlastně Eh, je, je jasné, aby ta eh, pravidla byla jasná, aby podniky věděly, kde ta daň se platí, na jakém základě, s jakou sazbou, aby každá transakce byla zdaněna pouze jednou jasným způsobem. A dále platit tuto DPH a podat daňové prohlášení, aby to bylo jednoduché, aby to šlo elektronicky, na dálku, protože část DPH někdy se neplatí, protože ty podniky se domnívají, že ten systém je tak složitý, že prostě to raději neplatí, zejména zahraniční podniky, které musí platit DPH eh, v Evropě, tak jsou někdy tak v šoku z toho systému, že ji prostě neplatí. Takže jako kdyby v jednom státě se to sjednotilo, mohli platit eh, na stejném základě jako v druhých, tak by to bylo velice účinné. 70% velkých podniků, které jsou aktéry na světovém trhu, se nesnaží ani tak podvádět podvody. To je, když schválně, úmyslně neplatí, to je samozřejmě pouze menšina hospodářských subjektů, které úmyslně se dopouštějí daňových podvodů. Takže v této oblasti tě úzce spolupracujeme s Evropskou komisí, která se účastní naší práce, našich schůzí velmi aktivně. To bych chtěl zdůraznit. Dále spolupracujeme i s dalšími aktéry. Máme zde ty hlavní principy, to vodítko, které definují eh, zdanění služeb a zboží v Evropské unii, abychom si byli jistí, že když stanovíme pravidla, aby byla také proveditelná v praxi předsedkyně žádá mluvčího, aby hovořil trošku pomaleji. Ano, ano, já se omlouvám, mám tendenci hovořit rychle, ale bohužel čas je omezený, tak se omlouvám. Takže další věc, kterou děláme, že rozvíjíme osvědčené postupy v oblasti daňové zprávy. Ne pouze daňová pravidla, ale také způsob řízení daňovou zprávou. Používání elektronických nástrojů například. Tak v této oblasti OECD nestanovuje přímo pravidla, nic vlastně nevnucuje státům, ale jsou zde dvě věci. Na jedné straně jsme rozvinuli, vyvinuli určité standardy pro výměnu informací, to znamená, jak v praxi využívat informační nástroje a zajistit výměnu informací, která bude důvěrná a efektivní, ale potom také standardy, které by umožnily to, co se nazývá SAFT pro takže když jsou zavedeny tyto standardy, tak umožňují daňovým zprávám získávat informace o transakcích podniku přímo z jejich informačního systému. Takže přímo prostřednictvím mechanismu my máme přístup k veškerým informacím, které potřebujeme přímo z jejich informačního systému. A SAFT byl zaveden v některých zemích a pokud jsem to dobře pochopil, tak eh, oddělení TAXUD provádí studii hodnotící, do jaké míry je ten systém skutečně vyžíva, využíván. Je to elektronický nástroj nesmírně efektivní, protože důležité pro daňové zprávy, aby měl reálný a, a, pří, a skutečný přístup k informacím. Potom elektronická fakturace, to je druhá věc. To není pouze elektronická verze papírové faktury, to je software prostě, který obsahuje informace, které se nedají změnit, nedají se eh, korigovat. Můžeme sdílet tyto informace v reálném čase se zdaňovými zprávami, pokud je to uvedeno v legislativě, takže daňová zpráva může v reálném čase sledovat, co se děje. Toto je velice důležitý informační nástroj, který se vyvíjí všude, i v zemích, jako je Chile, v zemích Latinské Ameriky, které velmi pokročily v tomto. A každý podnik, když vydá fakturu, tak veškeré informace z té faktury v reálném čase jsou předány daňové zprávě, která může hned identifikovat to riziko. Takže toto je nástroj, který je také velice důležitý. Jakmile zpráva dostane tento informační tok, tak musí mít také technické nástroje k tomu, aby vlastně ten informační tok dokázala řídit. Takže toto je takový standardizovaný postup. Vezmeme si veškeré ty informace, provedeme prostě konfor, eh, kontrolu schody těch informací, abychom zkontrolovali, zda nedochází k nějakým nesrovnalostem nebo podvodům. To můžeme dělat u přímých daní, a potom také vyplnit daňové přiznání díky informacím, které získáváme od různých partnerů. Druhá alternativa pro daňovou zprávu je zajistit bezpečnost toho řetězce. To znamená, zavádíme certifikované softwary dodávané státem, které poskytují nezměnitelné informace a umožňují zadávat ty informace o transakcích, až po zpracování toho prohlášení daňového a účetnictví, tak aby ta informace nemohla být změněna nebo nějak narušena. Takže toto je velice důležité a v některých zemích právě to nyní provádíme. Já nebudu citovat příklady, protože na to nemám čas dále. Zavádíme také elektronické registrační pokladny, které buď umožňují zachovávat stopu všech operací, anebo přímo daňové zprávě eh, předávat veškeré ty transakce, které se provádějí. To je ten známý eh, program Pirat, který vlastně potom by umožňoval změnit některé údaje v, čís, v účetnictví, například obrat, aby se zakryla činnost některých čišníků v restauracích a tak dále. Nyní se zavádějí takové softwary, které proti tomu bojují. Takže to je takový hon kočky myši snažíme, protože samozřejmě někteří podvodníci se vždy snaží zase nějakým způsobem to obejít, ale zase jsou vyvíjeny nové softwary, které tomu zabraňují. Dále automatizovaná analýza. Hovoří se dnes hodně o big data zpráva, zpráva má přístup k internetu, může vlastně detekovat jednotlivé toky peněz, pohyby peněz za služby, za zboží díky všem těmto údajům můžeme včetně analýzy sociálních sítí, kde můžeme předem například identifikovat karuselové podvody, protože lidé si hodně informací vyměňují na Facebooku prostě, takže všechny tyto elektronické nástroje se využívají. OECD sleduje ten vývoj, účastníme se ho, máme zde program daňová, zl, daňové zločiny a pracovní program v oblasti boje proti podvodům, který také vychází ze všech těchto nástrojů. Takže já už nebudu hovořit do detailu, programu. BET je součást práce OECD. BEPS tedy nebudu příliš se o tom šířit, ale je to naše, součást naší práce. Propoj DPH s mezinárodním obchodem, já trošku to uspěchávám, protože čas tlačí, hlavní princip práce OECD, to není něco jako evropská směrnice, to je takové doporučení členským státům, kdy státy řeknou ano, budeme se podle toho řídit, ale není to právně závazné, nemůžeme je donutit, aby to udělali, ale to, že veřejně to uznají a podepíší, znamená, že se zavážou, že když udělají nějakou reformu, tak vlastně budou se řídit těmito hlavními principy a nebudou se od nich odchylovat import eh, zboží, to je totéž. Když hovoříme o podvodech, tak tam je vlastně absence těch prohlášení jsou tisíce balíčků, balíků zejména z Číny, které těžko identifikujeme a zdaňujeme. Vím, že Evropská komise má určitý projekt na zdaňování tohoto zboží, ale ono na, i na technické úrovni je těžké zachytit veškeré toto zboží, takže snažíme se žádat zahraniční prodejce, aby se přihlásili k DPH a platili ji na dálku, alespoň bychom měli informaci, kterou bychom mohli využít a případně se oni podělit s ostatními. Poslední bod o výměně informací právní nástroje na světové úrovni existují, ale je to podobný problém jako v EU. Zákon o výměně informací, on existuje. Je zde více strana úmluva o výměně informací, která existuje. A máme v podstatě téměř 80 signatářů právní nástroje existují, ale nevyuž, nejsou využívány. Abych byl konkrétní, expert jedné členské země mě řekl, ano, vyměňujeme si asi 4 tisíce informací eh, ročně s ostatními členskými státy a pouze tři členské státy se toho účastní, ale dnes s globalizací to je prostě směšné. Oni v podstatě ani nevědí, na koho se mají obrátit? Mám jste velký podvod z Číny, na koho se mám obrátit? Kdo je příslušný orgán? Musí mi odpovědět? a právní nástroje nejsou dostatečné, takže OECD vlastně dnes v letošním roce bude pracovat na tom, abychom zavedli určitý efektivní rámec k tomu, abychom zlepšili tuto situaci, aby členské státy mohly využít stávajících právních nástrojů. Já si myslím, že to je první krok správným směrem a my musíme být všichni solidární v této oblasti. Opravdu to vyžaduje solidaritu. Každý si nemůže hájit pouze své národní zájmy, hrát na svém písničku, protože dnes to můžou být peníze vašeho souseda, ale zítra se může jednat o peníze z vaší kapsy. Děkuji, říká paní předsedající. To byly velice zajímavé a důležité informace jak tedy skutečně pokračovat v této problematice. A nyní bych dala slovo panu Benu a Perné, řediteli KPMG Belgie. Prosím. Děkuji paní předsedkyně a děkuji panu Novakovovi za pozvání. Jsem rád, že jsem zde. Byl jsem požádán, abych pohovořil o budoucnosti DPH v rámci podvodu z DPH uvnitř společenství. O tom jsem dnes již mnohé slyšel a děkuji za eh, všechny tyto informace, o které jste se podělili. Toto je něco, co probíhá už delší dobu a víme čím dál tím lépe, že se to někdy posílá jinam, protože národní opatření jsou přijímána a my často zdůrazňujeme, jak je nutné spolupracovat mezi ženskými státy, tak aby se ta dobrá praxe ustálila. Například tady máme opatření eh, s who sell with VAT and get that VAT in his pocket before it did. Reverzní DPH. Eh, Pokud eh, není DPH, tak vám ani nic nechybí. Takže ten problém je velmi jednoduchý a pan Kessler eh, správně poukázal na to, že je snadné nakoupit něco lokálně bez DPH a pak to následuje, následuje místní dodávka podléhající DPH a přitom e, se ale nic neodvede a nic nevykáže a nikdo si ničeho nevšimne. Dokonale víme, jak se to e, děje a také víme proč. Většinou problém spočívá v tom, že nevíme, kdy se to stane. E, můžeme tedy tento způsob řešit několika problémy. Buď zajistíme, aby ty informace skutečně byly sdíleny a používány velmi rychle. Myslím, že všichni se shodneme, že měsíční nebo čtvrtletní zprávy, které existují eh, dnes, eh, to nezvládají, protože obchodník může zmizet během dne nebo týdne, jakmile někdo obdrží tu otázku v komerčním řetězci, tak mm, může zmizet a, a to, co zůstane, jsou ostatní aktéři v řetězci. A to, co pan Willender uvedl, je, jak je dopadnout a jak eh, vyinkasovat DPH. Ale pokud by ta informace byla sdílená, o tom jsme dnes slyšeli mnohé, eh, na základě Mm, pravidelně, případ od případu, nikoli měsíčně nebo eh, čtvrtletně, pak by to byla celá jiná věc. Elektronická výměna informací to umožňuje například eh, s analýzou velkých dat. Pak bychom mnohem rychleji věděli, co máme hledat Eh, zaznamenali bychom už znamení rostoucího obratu eh, neznámých aktérů, který, eh, kteří se stanou najednou na trhu signifikantní, aniž bychom věděli, odkud čerpají zdroje. To vše bychom věděli velmi rychle a bylo by možné také vysledovat každou jednotlivou transakci od začátku řetězce až po eh, potenciální karusel a pak eh, návrat té dodávky k tomu prodejci. To je jeden způsob nahlížení na věc. A to celé by mohlo být ještě eh, propojeno s určitými opatřeními, stupňujícími se někteří, pod, některé podniky eh, velmi dobře vědí, na co mají dávat pozor ve vztahu k podvodům. Například velké finanční instituce, ty byly velmi přísně vyškoleny, aby pochopili, že eh, s některými dodávkami nelze zacházet lehkovážně. Někteří už eh, zaplatili za to draze, protože lehkovážně nakládali s chybějícími obchodníky. Tyto velké podniky dnes z pravidla vědí, na co mají dávat pozor, na rozdíl od jiných a malých a středně velkých podniků. Malé a středně velké podniky to je několik málo lidí, kteří chtějí prodávat a chtějí nakupovat za levnou cenu a prodávat za vyšší cenu. Když eh, se někdo na trhu objeví a nabízí právě toto, pak je těžko je zastavit a říci jim, musíme si říct, proč je ta cena tak nízká a proč prodáváte tak rychle a tak snadno. Ale o tom by eh, měli být informováni, protože by z toho měli mm, profitovat, protože když se ztratí obchodník z DPH, pak eh, je zde pravděpodobné, že eh, orgány ho vystopují a budou žádat eh, úhradu DPH, protože to zjistili například, že cena byla příliš nízká, ale tehdy tomu nevěnovali tolik pozornosti. Takže tyto praktiky výměny informací by, eh, bychom mohli eh, změnit rychle. A pak také změna sběru informací na evropské úrovni. Je to velmi schematické a ukazuje to, jak když máme systém eh, transakcí pro informace, když máte dodavatele a kupující, kteří jsou v systému známi, kteří jsou nějak certifikovaní, a to na dobrovolné bázi asi nejdříve, ale pro ty certifikované operátory bude snažší srážet DPH e, a tu refundaci získají rychleji. Všechny tyto informace lze pak na evropské úrovni e, evidovat a díky datové analýze bude poměrně snadné určit potom ty rušivé trendy a hledat pak toho typu Eh, vytvořit potom profil toho chybějícího obchodníka, toho chybujícího obchodníka. A to by znamenalo, že se rozsvítí určité zelené světlo, které znamená, ano, tu srážku obdržíte hned, anebo oranžové světlo, které bude znamenat, že se na něj obrátí eh, daňové úřady. Ale od tohoto cíle jsme ještě velmi daleko. A ano, je to samozřejmě něco, co bude růst a zlepšovat se časem, protože těch dat eh, bude přibývat a analýza Mm, to podchytí, vidíme, že v soukromém sektory, sektoru, toto je ostatně pouze pro vaši informaci, eh, několik soukromých firm eh, měli problém identifikovat, jaká eh, tvrdá data mají vyhledávat. soukromé sektory, které investivně, eh, pardon, eh, silně investovaly do sběru dat a analýzy dat, konstatují, že z toho vytěžili maximum, jsou schopni rychle přijímat rozhodnutí a jsou schopni eh, určit, jaké trendy přinese budoucnost v rámci boje proti daňovým podvodům, budou rychle jednat a budou schopni tedy určovat budoucí trendy. Čím eh, větší eh, data, eh, tak tím větší je možnost z toho vyvozovat nové trendy. Takže společně s tou transakční bází to bude možnost rychlého a specifického reagování. A mm, to by znamenalo, že DPH systém zůstane takový, jaký je, protože jsme eh, to uvedli na prvním místě. Je logické začít eh, ústavu eh, současného. Zaměřovali jsme se tedy na otázku, kdy. Ale můžeme ten problém také otočit, podívat se na něj z druhé strany a eliminovat pobídky. Co je pobídka? to je místní prodej z DPH. Jestliže máte sklon eh, to DPH eh, za velká množství potlačit, protože místo toho, aby ten obchodník odvedl DPH eh, státu za zakoupenou věc, tak to DPH vlastně se stane předmětem subdodávky eh, eh, a v mnoha případech mm, to může působit jako pobytka, jestliže například eh, máte co točení s platební institucí. Jestliže platební instituce rozdělí svou platbu a zaplatí dodavatele zdanitelnou částkou a pak DPH odvede státu, pak v rámci kontextu B2B máte k dispozici množství dat, ale zase ne tolik DPH na výstupu. To znamená, jakýkoliv eh, kupující v dobré víře mm, nerad zaplatí DPH svému dodavateli, protože raději to zaplatí přímo státu skrze eh, jeho platební institucí. Takže alespoň se zbavíme všech těch, kteří eh, jednají v dobré víře, byť za nižší cenu, než je normální. A to by podstatně snížilo možnost eh, podvodů ve smyslu zbavit se DPH. To je samozřejmě ještě dlouhodobá záležitost, ale zase tak vzdálení nejsme. Víme, že elektronické platby jsou poměrně zabezpečené dnes, eh, mnohem méně podléhají podvodům než DPH, takže musí být způsob, jak propojit ty platby. Kdyby eh, platební instituce může, byla honorována eh, určitou částkou za transakci. Ale my jsme už hovořili také o nutnosti zapojit podniky do tohoto procesu, aby pomáhali státu, protože většina z nich jedná v dobré víře takže zapojit tyto podniky tak, aby se snížila DPH, která je vyplácena z ruky do ruky. To by napomohlo tomuto celému procesu. Takže já vám děkuji, děkuji panu Novakovovi a také paní předsedkyni za příležitost o tom tady diskutovat. Děkuji. Děkuji vám. Velice srdečně děkuji odborníkům, kteří přišli mezi nás a Předvedli jste nám všechny ty strasti daného tématu, jak bude těžké vůbec dospět k nějaké dohodě. To je opravdu obrovský úkol, který je před námi. Problém je ten, že bychom měli už řešit další bod pořadu jednání. Ale přesto chci se zeptat pana zpravodaje, zda si chce nyní něco objasnit. Pokud ne, tak prosím o závěrečné slovo. Andrej, mm, bohužel, na druhou stranu je to skvělé, že nový kolega, pan Novakov, se zajímá o toto téma a tak intenzivně se mu věduje. A je důležité, aby všichni poslanci i noví poslanci věděli, že to je pro nás důležité téma. Takže Andrej, máš slovo. Děkuji, děkuji paní eh, předsedkyně. Já jsem zde v podstatě nejmladší nejčerstvější poslanec a děkuji za slova chvály, která jsou pro mě velice motivující pro moji činnost. A já chci poděkovat všem, kdo dnes přispěli svým vystoupením. Když se podhodnáme ta čísla 170 miliard nevybrané DPH, to je vlastně jedna třetina prostředků v politice soudržnosti. Dovedete si tedy představit, kolik by se tím dalo financovat veřejných projektů? Takže omezení tohoto deficitu, to by měla být hlavní priorita pro nás. A věřím, že bychom toho měli dosáhnout že před koncem programového období. Dovolte mi několik návrhů. Udělejme několik drobných kroučků. Za prvé, vzájemné kontroly členských států v souvislosti s informacemi o DPH a to rychlým způsobem. Už jsme byli svědky toho, že společnosti, které se chovají podvodně, umí navzájem velice rychle účinně komunikovat. Potřebujeme tedy systém, který je schopen reagovat rychleji. Je tu problém, že v průběhu doby jedná se eh, kterém si podá žádost o vratku DPH a než my zareagujeme, tak ona už vlastně neexistuje. A to je ten způsob, jak probíhá ten podvod nebo nějak obdobně. A někdy ta komunikace se státní zprávou je pomalá a to potom znamená určité zranitelné místo, kde mohou fungovat dobře podvody. Zde bychom měli být lepší a rychlejší. Zjednodušení systému. Jsou některé společnosti, které tak draho platí za různé poradce a účetní, aby řešili to přeshraniční obchodování. Já myslím, že bychom je neměli trestat další administrativní zátěží dalšími pravidly. Potřebujeme vlastně těch pravidel méně, ta pravidla potřebujeme zjednodušit. A v neposlední řadě chci říct si toto. Ty podniky, u nich je prokázáno, že podvádějí systém, že se dopustili podvodu v oblasti DPH, by měli obdržet permanentní zákaz obdržení jakéhokoliv financování z EU. Je-li nějaká společnost, která podvádí v tom systému, dopouští se podvodu v oblasti DPH, tak by neměla mít žádným způsobem přístupy k fondům EU, operativním programům, finančním nástrojům nebo horizontu. Já si myslím, že toto by byl velice výrazný signál vyslaný vůči těm, kdo hodlají krást, protože nic jiného to není, kdo chtějí krást peníze evropských daňových poplatníků. Takže ještě jednou vám děkuji, děkuji také paní eh, předsedkyni, že podpořila toto téma a že spolu předsedala. Děkuji a nyní má slovo paní Ayala Sanders. Já bych vám potom také ještě dala na několik minut eh, slovo, ale má slovo tedy Ines. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Jak říkáte, tak eh, jsou to nesmírně užitečné a důležité informace, které nás navíc povzbuzují k tomu, abychom pokračovali v této bitvě, která není vždy zcela dobře chápána a také nás to povzbuzuje k tomu, abychom podporovali komisi DG Taxud v této práci a v tomto boji. Já jsem chtěla trošičku prohloubit to, co zde říkal pan Liliander, zástupce finské daňové zprávy. Možná jsem všechno úplně dobře nepochopila, ale je tam něco, co se mi stálo velmi zajímavé v tom, co řekl. Řekl jste, že současný právní základ pro Eurofisk, <clears throat> že je to vlastně ten nejmenší společný jmenovatel, ale právní základ je často to, co bychom vlastně měli dělat. Alespoň takto jsem to pochopila. Mohl byste říct trošku více o tom, když tedy bojujete proti daňovým únikům a podvodům v oblasti DPH pomocí prostředků, které máte k dispozici a snažíte se vyměňovat si data a informace s jinými zeměmi, tak Měl by, mohl byste nám třeba uvést nějaký případ té vlastní bezmocnosti na základě právního základu, který vlastně říká, co nemůžeme dělat, ale co a nikoli to, co můžeme dělat? Mohl byste ještě trošičku podpořit to, co jste řekla, uvést případně nějaké příklady z vaší praxe? Potom se obracím na zástupce DG Taxud a také zástupce OSCD a KPMG ve Španělsku. Například notáři, mladí notáři zejména, kteří obvykle pracují samozřejmě s počítači, se softwary, s informačními a komunikačními nástroji, tak aby bylo možno pro všechny údaje propojit všechny transakce, které procházejí notářskými kancelářemi, tak všechny tyto transakce se dávají vlastně na, na síť, tedy online. Čili oni v podstatě hned mohou elektronicky odeslat tuto informaci, což je velice silný a dobrý nástroj. Já, abychom to mohli srovnat, já nevím, zda daňová zpráva je schopna řídit, spravovat takovéto množství informací, čili chtěla bych vědět, zda by to možná mohlo fungovat takto na naší úrovni. Thank you. Um... Děkuji. No, první věc, která mě napadla, je ta otázka přístupu k informacím eh, ze třetích zemí. A to jsou tedy ta daňová prohlášení, které podává daný subjekt svým daňovým orgánům. A je vlastně zakázán přístup k těmto informacím ze strany některých členských států. Ale tato informace často bývá zásadní pro sledování podvodné nebo potenciálně podvodné transakce nebo transakcí. A síť Eurofisk právě spolehá na tyto informace a pokud my dostaneme upozornění na podvodnou transakci, tak se snažíme samozřejmě ji vysledovat. Kde je tedy její původ a kam směřuje, kde končí. A samozřejmě ty podvodníci se také mění, bývají tam zapojené, um, zapojeno vícero společností ve více rozemích. A pokud se pak objeví jeden stát, který blokuje přístup k těmto informacím, tak to vlastně může zmařit celé vyšetřování. Děkuji. Děkuji za slovo. Ano, ta technologie existuje, umožňuje sdílet data, informace existuje. Existuje i ve velkých eh, podnicích, nyní i v malých a středních podnicích, protože technologie zlevňuje k právnímu základu, do jisté míry už zde je, ale je zde do jisté míry nedostatek politické vůle. To musíme uznat. Prostě pohybujeme se kupředu, ale trvá to. A toto opět bude trvat určitou dobu a Musíme zde být aktivní. Potřebujeme prostě podporu politiků. Co my v OECD děláme, je to, co po nás chtějí členské státy OECD, abychom dělali. Nejsem to já, kdo to rozhoduje. Pokud se vlády rozhodnou, že by měly dát zdroje pro tu a tu činnost, tak my to prostě uděláme. Ale momentálně jsou omezené jak zdroje, tak politická vůle. Děkuji. Já si vzpomínám, že jsem kdysi napsal dokument týkající se o korporátních daňových podvodech v členských státech a došel jsem tehdy k tomu závěru, že jediný praktický způsob, jak eh, vyzvat a přimět eh, státy k eh, potřebné spolupráci, bylo prostě tu danou věc sdílet. No, máme zde to téma vlastních zdrojů EU, pan Kessler na to už také poukázal, že to je také vlastní zájem EU, toto peníze z DPH obdržet. Členské státy někdy ne vždy tento zájem mají a ne vždy díky spolupráci ty svoje peníze skutečně obdrží. Co se týče opatření v oblasti elektronických eh, služeb. Tak možná víte, že to funguje tak, že se ta daň vybírá eh, v jednom členském státu i za některé další. A v té první fázi demos se tedy plánuje, že ty státy, které vybírají tu DPH, si mohou část z ní Eh, nechat. Myslím, že to je naplánováno až do roku 2019, kdy to bude postupně dobíhat k nule, ale jde o to ukázat všem, eh, jak je dobré spolupracovat navzájem. Může zde být také velice eh, praktická pobídka v tom, že z toho něco budou mít, a že zde nebude pro ně tak velké riziko, že přijdou o ty vlastní svoje peníze. Možná by bylo dobré, kdybychom měli zde komplexní a rychlý způsob sběru a analýzy dat v EU. Ale bez toho bych podpořil to, co řekl kolega Liliander, to budeme mít vždy z důvodu politické vůle opravdu jenom to nejmenší minimum. Bohužel bude to tak. Tak, paní Edery. Děkuji, paní předsedkyně. Abych zareagovala na otázku paní Ayala Sende týkající se elektronického vykazování transakcí ve Španělsku. Tento systém je implementován ještě v, asi v deseti dalších zemích EU. A my ho nyní analyzujeme společně s členskými státy, jaké jsou přínosy tohoto systému a v čem jsou překážky, které musí překonávají, překonávat podniky, které musí zavést tento systém. A až analýza proběhne, tak se podíváme na to, jak by bylo možné zharmonizovat ty systémy mezi členskými státy, a zda z toho chtějí tedy mít osvědčený postup. Na závěr mi dovolte říci, že toto slyšení bylo i pro nás velice eh, užitečné, že jsme zde viděli, jaká je zde míra odhodlání i očekávání nejrůznějších aktérů i poslanců a poslankyně Evropského parlamentu. Jak už jsem říkala, připravujeme legislativní návrh, abychom posílili hm, legislativu a administrativní spolupráce a potírání podvodů. Musím se přiznat, že jsme začali takovými menšími, drobnějšími myšlenk- myšlenkami, ale eh, Budeme potom analyzovat eh, různá doporučení i doporučení z dnešního dne a budeme to, eh, moci snad vyvážit ta očekávání s tím, co, čeho je možné dosáhnout v rámci institucí EU. Děkuji. Děkuji vám za vaše působivá vystoupení i za to, že jste nás motivovali k tomu, abychom nadále pracovali na tomto tématu a zas a znovu no, uváděli na program. Z tohoto hlediska to bylo velice užitečné odpoledne, i když jsme na diskusi neměli tolik času. Děkuji vám za to, že jste se sem dostavili. Někteří jste měli velice dlouhou cestu a myslím, že to nebylo marné. Musíme všichni pracovat na tom, abychom se zde opravdu posunuli ku předu. Takže děkujeme a přejeme vám pěkné prázdniny. Dobře dojeďte domů. A my bychom tedy pokračovali s pořadem jednáním, pokud se odváží mezi nás pan komisař, který čeká za dveřmi. genau. Ja, wir begrüßen, ja, Ano, takže chtěla bych zde srdečně přivítat pana komisaře Avramopolose, který komisaře pro migraci, vnitřní věci a občanství. Také bych chtěla pozdravit eh, členy eh, výboru pro rozpočet, kteří jsou také pozváni na tuto výměnu názoru. Dochází zde k pohybu, někdo odchází, někdo přichází. Vidíme ve výboru pro rozpočtovou kontrolu částky, které jsou stále nově poskytovány na politiku uprchlíků a rádi bychom získali lepší přehled, kdo co dostává, jak se co kontroluje, kolik už bylo vynaloženo a především, kdo to kontroluje. To jsou otázky, kterými se zabýváme a bylo by pěkné, kdybyste nám mohl udělat takový přehled. Ještě jednou děkuji, že jste přišel, že jste také vyplnili dotazník, který jsme poslali na pro přípravu tohoto, eh, této schůze a byly to velmi užitečné informace. Takže, pane komisaři, máte slovo. Eh. Paní předsedkyně, Vážení členové parlamentu, vážení kolegové, jak asi víte, je pro mě potěšením vyměňovat si názory eh, s eh, vámi. I eh, předtím jsem byl ve výboru Libe. Naše předchozí setkání bylo zrušeno z důvodu dramatických událostí, které se bohužel staly právě v ten den. Evropa stále čelí nebývalé migrační krizi. Čelíme tomu v Řecku, kde více než 57 tisíc e, e, lidí e, v současné době uvízlo. A také to vidíme v Itálii, kde zaznamenáváme denně asi tisíc příjezdů nebo příchodů. Tak tomu bylo minulý rok minulý týden 250 tisíc eh, lidí bylo zachráněno společnými akcemi Triton a Poseidon eh, v roce 2013 v, eh, při jejich pokusu přeplavat nebo přeplout moře. Jejich ehm, jádrem činnosti je Itálie a Řecko, ale může to být jakákoliv jiná země s vnějšími hranicemi zítra. A e, samozřejmě, že to není omezeno e, e, na členské státy na, v první linii, jak nám ta krize ukazuje. Již od prvopočátku jsme dělali maximum, abychom pomohli postiženým členským státům krizová nouzová pomoc byla, eh, finanční pomoc byla eh, poskytnuta těm zemím eh, na vnějších hranicích, ale také transitním zemím, například Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku a také zeměm, zemím konečného cíle, například Francii, Německu a mm, dalším ve snaze zlepšit jejich přijímací kapacity a také posílit jejich asilový systém. Financování se týká například eh, pracovníků, eh, zařízení na snímání otisků, a e, různých dalších e, zařízení na kontrolu a e, ostrahu hranic. Naše podpora nejpostiženějším zemím není ale omezena pouze na finanční prostředky. Například jsme vyslali lidi do terénu, tam, kde spolupracují s místními úřady dnes a denně, aby nalézali řešení na jednotlivé výzvy tohoto fenoménu. Naše reakce na uprchlickou krizi je rozsáhlá a je to uvedeno také v agendě EU o migraci a v prováděcím balíčku této agendy. Prioritou je ochrana těch potřebných návrat nebo readmise těch, kteří nemají právo e, zůstat. Boj proti převaděčským sítím, společná ostraha našich společných vnějších hranic Um, vytváření, otevírání eh, legálních eh, tras, aby eh, žadatelé o azyl dorazili do Evropy. V tomto rámci v březnu Evropská unie a Turecko um, vydali společné prohlášení o společných postupech řešení mm, migrační krize. Toto prohlášení není samozřejmě jakýmsi zaklínadlem nebo mm, zázračným všelékem, který by automaticky automaticky vyřešil problém. Nic takového neexistuje. Implementace celkové strategie je klíčem a implementace e, řešení e, si vyžaduje finanční prostředky. A na tomto místě bych chtěl poděkovat Evropskému parlamentu za jeho podporu na naši podporu naší žádosti o 1,6 milionový rozpočet a posílení tohoto rozpočtu pouze na e, letošní rok. A žádám o stejnou pomoc na rok 2017 a to by mělo představovat 2,3 miliony eur. Není tajemstvím, že disponibilní finanční prostředky jsou velmi omezené ve srovnání s potřebami, které budeme muset uspokojovat a sice naléhavě k řešení nejpalčivějších výzev budeme muset výrazně navýšit rozpočet na eh, eh, nouzové akce a sice o více než 460 milionů eur a toto je už uvolněno jako nouzová pomoc pro členské státy a implementující partnery. Naše agentury jako Frontex, EASO a Europol rozmístují stovky a vysílají stovky pracovníků do hotspotu a na podporu alokačních procesů v Řecku a Itálii. Jejich zdroje tedy byly navýšeny, ale musíme toho učinit ještě více. A jak víte, mandát Frontexu nyní bude rozšířen do podoby Evropské pobřežní a námořní eh, hlídky a aby z toho vznikla skutečná Evropská agentura pro azyl, je nyní eh, předmětem diskuse eh, spolu zákonodárců. Dnes dopoledne komise předložila druhý ze dvou balíčků legislativních návrhů, eh, které završí reformu společného evropského azylového systému v souladu s naší všeobjímající strategií. Já sázím na podporu Evropského parlamentu, abychom pokročili dále v jednáních Um, o všech migračních um, materiálech, které se projednávají. projednávají. Dnes uh, dopoledne jsme také projednali a předložili uh, pátý, uh, pátou zprávu o relokaci nebo přesídlení uprchlíků. Nyní eh, nadešel eh, moment, abychom eh, naše postupy ještě urychlili. Členské státy samozřejmě potřebují naše naši podporu, aby pokračovali ve stávajících pozitivních trendech. A pak je tady závazek eh, vyslat více lidí eh, z Turecka, protože za každé zavřené dveře, které eh, se zavřou ilegální migraci, by se měla otevřít trasa pro legální migraci. A fakta jsou slibná. Více než 8 tisíc lidí bylo takto přesídleno. Pokud jde o vnější aspekty naší migrační politiky, Nedávno jsme schválili eh, partnerský rámec, který bude mít formu kontraktu a priorita mm, patří třetím zemím. Tento partnerský rámec nebo rámec partnerství je orientovan eh, na výsledky hlavní nebo jeden ze stěžejních bodů je návrat těch, kteří nemají právo pobytu E, tedy návrat a navazovat musí udržitelná integrace, což je nákladný proces. Dlouhodobě viděno, tento rámec e, bude také řešit e, vlastně příčiny ilegální migrace vycházející ze třetích zemí. Naše politika je tedy velmi náročná, protože chce změnit tu krajinu, tu strukturu evropské migrační politiky, která je zatím naprosto rozčištěná a neodpovídá dnešním eh, výzvám. Asi budete souhlasit eh, s tím, že naše zdroje jsou omezeny. A já souhlasím s vámi, že to je o důvod eh, navíc, proč tyto omezeny zdroj, omezené zdroje musí být využívány účinně. A sice musí být určeny na cílené akce řešící krizi. Nesmíme si dovolit eh, selhat. Musíme eh, umět být i v omezenými zdroji a současně máme povinnost zajistit, aby tyto zdroje byly eh, využívány v souladu se seriózním, ehm, solidním finančním řízením a přisuzují velký význam solidnímu finančnímu řízení evropského rozpočtu v oblasti Eh, politiky vnitra. Naše fondy implementují zejména členské státy v rámci sdíleného řízení. Členské státy mají značnou autonomii při definování akcí, které implementují. Pokračující a těsná spolupráce pomáhá eh, v tom, aby eh, fondy byly vynakládány v souladu se schválenými cíly. Kontrola je zajištěna posuzováním eh, ročně předkládaných zpráv a auditů. Komise také monitoruje eh, implementaci programu. Komise také spolupracuje s Evropským účetním dvorem během eh, každoročního auditu a výkonnostních auditů a také probíhá audit přímo mm, v hotspotech. Komise mm, bude přeskoumávat předběžná zjištění účetního dvora, jakmile je obdrží s velkým zájmem, protože opakují, musíme mm, dosáhnout konkrétních cílů s velmi omezenými e, zdroji. Jsme povinováni informovat o naší práci na prosté transparentnosti a to nejsou prázdná slova. Kromě zveřejňování eh, faktu o našem financování pro členské státy. Také každé dva týdny eh, zveřejňujeme platby a závazky eh, jednotlivých členských států v rámci ISF. Komise podá zprávu parlamentu a radě příští rok o implementaci mm, rozpočtu 2007 až 2013 v oblasti vnitra a justice. A také pokud je o čerpání eh, fondu eh, a také bude provedeno eh, hodnocení v polovině období mezi na přelomu eh, let 2007 a 2008. Předběžný, předběžnou hodnotící zprávu parlamentu a ostatním institucím předložíme koncem roku 2018 a to vše nad rámec výročních zpráv o implementaci eh, evropského rozpočtu. Eh, uplynulý týden místo předsedkyně Georgieva vám předložila výroční zprávu za rok 2015 k evropskému rozpočtu. Obrovské výzvy eh, roku 2015 si eh, vyžádali kombinaci politických a eh, strategických přístupů k evropskému rozpočtu. Evropská reakce, reakce EU na uprchlickou krizi je jasným příkladem takovéhoto strategického přístupu k financování. Díky přísné implementaci a e, také značnému úsilí e, se snažíme dodržovat cíle. E, já vám děkuji za pozornost a těším se na vaše názory, ale samozřejmě také rád zodpovím vaše otázky. Děkuji. Vielen Dank, Herr Kommissar. Das, was Děkuji, pane komisaři. Je potřeba, být, abychom byli reaktivní, abychom dokázali také reagovat rychle a pro řešení této poměrně dramatické situace. Eh, všichni o tom víme, že bylo důležité vyslat také určitý signál ehm, občanům a občankám Evropské unie, že Evropská unie se ukazuje jako akční, reaktivní v oblasti humanitární pomoci k řešení této situace. To bylo důležité, jak jste správně řekl. Zabýváme se také situací v Řecku, byli jsme i na místě. Otázka by byla, jak je možno zajistit, aby Řecko také řešilo pomocí toho řízení. To jsme viděli i v tom ehm, dotazníku. Tam ECR eh, e má speciální podmínky, aby se, jak se používají ty peníze. Takže jak dosud jste si udělali přehled o tom, co se děje v Řecku a na jihu Itálie v rámci sdíleného řízení, jak jste o tom hovořil. Máme takovou zkušenost, že členskými státy samozřejmě můžeme hodně dělat, ale je potřeba, aby členské státy skutečně také poskytly a dodali to, co od nich očekáváme, co tedy je potřeba. A nyní dávám slovo kolegyni Holbajer a potom samozřejmě i dalším kolegům, kteří chtějí promluvit. Uh, Děkuji. Já chci říct, že všechny členské státy v této oblasti se chovají velice kooperativně, nemáme zde žádné stížnosti. Samozřejmě monitorujeme situaci, protože v minulosti byly některé, abych to tak řekl, neúplně příjemné překvapení. Eh, všichni vědí, co se stalo v minulosti, ale zatím vás mohu ujistit o tom, že ta spolupráce probíhá výborným způsobem a došlo k plnění závazků a učinili všechna potřebná instituční opatření a mechanismy, aby se lépe řídila situace přímo na místě. Jsme vyslali osob, poslali osoby zpět do Řecka i do Itálie. To jsou vlastně ty země, na které nyní dopadá ten tlak nejvíce v těchto dnech. A oni eh, pracují opravdu na den ode dne intenzivně a musím říct, že opravdu dobrým způsobem. Takže spolupracujeme a doufáme, že na konci budeme schopni říci, že ta spolupráce byla výborná, ale samozřejmě až do konce musíme sledovat, co se děje přímo na místě. Děkuji, mě se hlásí řada lidí o slovo, jako první paní kolegyně Holmajer. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já, mě tak napadá, že ta migrační uprchlická krize není úplně krátkodobou krizí. A z hlediska rozpočtu bychom v příslušných eh, kapitolách rozpočtu vlastně ani nemohli být připraveni a nejsme a že jsme opravdu tak nějak na hranicích toho, co odpovídá pravidlům rozpočtování. Jsou zde nějaké signály členských států um, vyjít z tohoto systému, že budeme muset přes tu hranu? Eh, je, jsou zde nějaké signály v souvislosti s víceletým finančním rámcem, že by zde byla vůle něco měnit? že tedy v tom řádném rozpočtovém rámci jeho navýšením se tam tady zase dostaneme zase, kde máme být. A pak je tam ta jedna miliarda, kterou tam potřebujeme dostat zpátky z toho stávajícího rozpočtu vedle migrační krize pro vybudování toho fondu pro Afriku. A já si říkám, jak toto vlastně můžeme řádně rozpočtově vůbec ještě ře- řešit, když ty členské státy vlastně víceméně myslí jenom sami na sebe a ne moc na to, co musí řešit Evropská unie jako celek. tak zatím nedošlo k překročení těch mantinelů. Ale poskytnuté částky jsou stále k dispozici. A spíše naopak měly by začít fungovat řádně, aby čerpali ty prostředky. To se týká jak Řecka, tak Itálie. Příslušné odpovědné orgány s námi spolupracují. My samozřejmě nevíme, co budou potřebovat příští rok, ale už nám tedy nahlásili svoje očekávání a my to budeme řešit ve středně eh, v dobé revizi, v tom přeskumu v polovině období, kterou vám eh, představíme, ale zatím, Moniko, ty věci opravdu fungují řádně. Samozřejmě členské státy si vždy požádají o něco více, než co opravdu potřebují ale v té druhé strany my na tom pracujeme dobře a my také víme tedy, co oni, jaké mají představy a co mají dělat. Děkuji, paní kolegyně Schmidt. Nikoli, tak pan kolega De Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji také panu komisaři, že přišel eh, na tento výbor. Je to pro nás čest, že jste sem přišel. Ano, jak už o tom hovořila kolegyně Holmajer, je jasné, že ty peníze, které jsou zde zapotřebí, jsou zásadní a pravděpodobně to bude věc strukturálního charakteru. Další diskuse, kterou máme na tomto výboru s komisí, je vždy výkonnostní rozpočtování. A když vidíte, že se zde zvyšuje poptávka a zvyšuje se také potřeba nezbytných zdrojů, tak toto téma je ještě důležitější. Uvedu tři příklady. Možná, že byste na ně mohl zareagovat. Jak výkonnostní eh, rozpočtování se dotýká hotspotů. Máme tam tedy určitý počet zařízení a institucí, ale jaké jsou kvalitativní eh, kritéria, která uplatňujete v této souvislosti, týkající se kvality, jakým způsobem se řeší Eh, ty žádosti o azyl a také například kvalita zařízení pro rodiny a podobně, takže takže eh, aspekty humanitární i právní aspekty toho postupu. Druhá otázka ještě o něco komplikovanější na odpověď. Vy jste hovořil o tom přístupu řešit příčiny eh, v souvislosti i s některými africkými zeměmi. My víme, jak to je s tou migrací. Když určité oblasti poskytnuté větší pomoc, tak eh, lidé se mohou lépe rozvíjet, mají lepší vzdělání. Ale často možnosti zaměstnání potom pokulhávají, takže máte sice více vzdělaných lidí, ale potom to vlastně zvyšuje také migraci směrem do Evropy, než tomu bylo předtím, protože je vlastně více lidí, kteří jsou schopni se dostat do Evropy. Pokud toto nahlížíte jako jednu z e, příčin e, u zdroje, tak jak zde můžete provádět e, výkonnostní rozpočtování, z čeho vycházíte a jak to celé měříte, jak to můžeme kontrolovat my v tomto výboru. A pokud všechno bude fungovat zdárně, tak vy budete pojedete, my navštívíte na podzim Libanon a Jordánsko a my vidíme mnoho záběrů situace v těchto zemích a ty záběry jsou dosti hrůzné, jak ve vztahu k těmto zemím, tak ve vztahu k uprchlíkům, kteří tam jsou. Na co bychom se tam měli zaměřit při otázce výkonnosti evropské pomoci těmto zemím? Děkuji. Mikrofon, prosím. Ano, Libanon a Jordánsko a Turecko jsou pod velkým tlakem. Já jsem tyto země navštívil a viděl jsem uh, situaci přímo na místě tak jako uh, vy. Mm. A kolokovali jsme tam velké částky finanční eh, podpory, také ve spolupráci s UNHCR poskytujeme místním orgánům prostředky pro řešení situace přímo na místě. Jak víte, v těchto zemích nemůžeme budovat hotspoty. Myšlenka vznikla asi před rokem budovat hotspoty, řekněme, pouze na území EU. Ale my tam posíláme naše lidi, naše odborníky, jsou to velice zkušení odborníci a mají opravdu výborné vztahy s eh, vnitrostátními orgány o něch zemí. Já bych vám také řekl, že stávající situace v Libanonu a v Jordánsku je v souvislosti s uprchlickým tématem taková, že ji dosti využívají také ti, kdo by to celé chtěli destabilizovat. Takže my i toto bedlivě sledujeme a chci vám říci, že Evropská unie nejenom pomáhá a podporuje tyto země, ale také jim poskytuje potřebné diplomatické a politické krytí a podporu v těchto těžkých okamžicích. Další téma hotspoty opět navštívíme eh, brzy řecký hotspot. Já už jsem byl na Lampeduze v Itálii. Vy víte, jaká byla situace před rokem. Ta situace byla opravdu velice špatná z mnoha hledisek. Nejenom hotspoty, ale také přijímací zařízení. Asi si ještě vybavujete záběry z Idomeny a dalších míst. Naštěstí se situace změnila díky naší podpoře a pomoci a díky tomu, že my tam prostě přirozeně působíme. A nesledujeme dění jenom zpovzdálí. Jaká je role hotspotu? Já už jsem to trochu vysvětloval, ale nyní v souvislosti s aktuálním děním. Nad rámec jejich hlavní eh, funkce a sice tedy odlišit ty, kdo potřebují mezinárodní ochranu a ty, kdo mají být navráceni, jak už jsem o tom hovořil v úvodu, tak hospody musí se chovat řádně, musí se k těm lidem chovat humánně a s ohledem na jejich důstojnost. Tu musí respektovat a oni to také činí. Na začátku ta situace byla zma- velice zmatená, nyní už je to mnohem lepší. Ale neměli bychom směšovat hospody a přijímací střediska. I zde v Bruselu někteří politici dokonce, i poslanci a členové komise neznají, jaký je mezi nimi rozdíl. Přijímací střediska jsou budována tomu, aby opravdu poskytovala těmto lidem přístřeší, zatímco hotspot má úplně jinou roli. Nyní fungují dobře. Upřímně řečeno, před rokem bych lhal, kdybych tvrdil, že ten systém, který jsme stolili, funguje řádně. Takže teď máme čtyři hotspoty v Řecku a čtyři v Itálii a v příštích dnech Itálie eh, zřídí další dva hotspoty. Jak víte, nyní v Itá- It- Itálii je větší tlak než v Řecku. Bohužel ta Eh, středomořská centrální cesta je stále otevřená. Na druhou stranu ta dohoda mezi Evropskou unii a Tureckem funguje. Máme zde první hmatatelné výsledky. Ta čísla se výrazně snížila. Jenom takový příklad. Loni za jeden týden eh, to bylo více než 10 tisíc lidí, kteří překonávali Egejské moře, nyní maximálně nějakých 40-50 lidí. Takže bude-li to nadále kontinuálně fungovat, tak se situace i v budoucnu zlepší. Takže těchto, eh, tyto hotspoty, eh, těchto devět hotspotů funguje dobře. Operativní podpora kterou poskytuje Frontex a EASO, a odborníci z těchto institucí se e, soustředí na střežení e, hranic, registraci, identifikaci, snímání otisků prstů a, a e, pohovory s migranty a uchazeči o azyl. Tomu před rokem nedocházelo. Já jsem navštívil tehdy Lampedusu a spolu s panem ministrem Asobornem z Lucemburska jsem to musel dělat sám. Tam prostě nebyla žádná možnost informovat eh, ty osoby, jakým způsobem se mohou třeba dostat legální cestou do EU. A poslední téma, co dělají vnitrostátní orgány. Protože na začátku všichni očekávali, že všechno udělá v podstatě Evropská unie, evropské orgány. Takže nyní se situace také změnila. Příslušné vnitrostátní orgány s naší podporou, s našimi lidmi, s našimi odborníky i našimi penězi fungují lépe, dělají lépe svoji činnost. Takže nyní to funguje lépe, než tomu bylo na začátku. Dovolil bych si říct, že situace je lepší, než byla. Uvědomme jsme, jak to vypadalo před rokem a jak to vypadá nyní a na tom bychom měli dále pracovat. A poslední věc, která je také velice důležitá, musím říct, že oběma zemím docela dlouho trvalo, než tedy nastrukturovali ty příslušné zodpovědné orgány, ale nyní to funguje a je tam každodenní spolupráce a komunikace i e, s našimi zástupci za účelem lepšího monitoringu toho, jak e, jsou vynakládány prostředky, které poskytujeme přímo na místě. Děkuji. A nyní paní Ayala Sandr. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně, za slovo a také děkuji panu komisaři za to, že eh, nám podal toto velmi komplexní a přehledné vysvětlení. Chtěla bych se zeptat nejprve, zda Evropská komise se trošičku eh, poučila z celého toho jevu a zda si uvědomuje a vzhledem k zemi, ze které pocházíte, je to opravdu na místě. Ve Španělsku v minulosti před poslední krizí jsme také zažili obtížnou situaci, ale chtěla bych se zeptat, jaké spoždění jsme měli. To znamená, že když se eh, jaksi potom řeší eh, krize, tak je potřeba postupovat rychle, protože dochází k určitému kumulaci toho jevu a k určitému přesycení v daném okamžiku ale v podstatě už tam byl eh, na jihu, pro, na jihu Evropy, v Jižní Evropě už ten problém byl dříve, takže bych se chtěla tedy zeptat, jak jsme, jak si sledovali ty, ty stopy, tu trasu a a vlastně jestli v Řecku, v Itálii jsou nějací dlouhodobí uprchlíci, abych tak řekla. Jsou tam samozřejmě ti, kteří přišli v posledních měsících, v posledním dobí, ale potom také ti, jak stejně jako v Kale například, kteří vlastně už jsou takzvan, takovými dlouhodobými uprchlíky, kterým, pro které se nenašlo nějaké řešení. Mohl byste nám tedy poskytnout takový přehled eh, prostředků, které dostávají jednotlivé země na, za podle činností, které odvádějí právě právě v, eh, pro přijíma, přijímání uprchlíku. V určitém okamžiku jsme zde slyšeli určitá čísla 6 tisíc eur na uprchlíka. To je určitý odhad, který nevím tedy odkud vzešel, jestli byl vytažen z klobouku, ale já bych ráda věděla, pro jednotlivé členské státy, jaké prostředky jsou, se tam vynakládají, protože máme zde závazek členských států, že zde budou určité fixní kvóty pro přijímání uprchlíků, ale v určitém okamžiku je potřeba, aby ten závazek dodrželi, aby tedy reagovali také. A za druhé bych ráda věděla, protože členské státy uznali, respektive podepsali určitý závazek, to znamená, že se zavazují k přijetí určitého konkrétního počtu uprchlíků, což vlastně v závorce řečeno už mělo být učiněno a také občanská společnost. To platí také ve Španělsku. Lidé například některé z občanské společnosti se mobilizovali, je, plavili se pro ně na lodích, snažili se pečovat o nemocné děti. Jakým v Evropském parlamentu jsme samozřejmě připraveni vás podpořit, jak tedy Evropská komise může podpořit to, aby členské státy přijímaly tyto uprchlíky, prvky, k jejichž přijetí se již zavázali. V případě Itálie jste řekl, tisíc lidí denně tam přicha, přijíždí nebo přichází a znovu dochází k určité dramatické kumulaci a přitom členské státy nepřijímají tyto eh, eh uprchlíky, zatímco společenství, občanské společnosti a tak dále se mobilizují a chtějí, jsou ochotní jim pomáhat. A za další potom to se týká peněz, které jsou poskytovány Turecku. Vy jste hovořilo se zde také o Jordánsku a Libanonu, ale byla uzavřena dohoda s Tureckem, ale teď je tam maximálně 40-50 lidí z řecké strany tedy. Ale kolik jich přijíždí do Turecka? Máme informaci, kolik příchozích nebo těch eh, přijíždějících osob je do, do Turecka, protože ta dohoda by měla vlastně cílit také na peníze, které by měly řešit tuto situaci. A potom, co se týká informací, ohledně toho, co se děje, co děláte tedy a jak postupujete k tomu, abyste co nejdříve našli, identifikovali a chránili ty děti, které jsou bez doprovodu, které se a také řešili problém diskriminace, protože to je také problém. Jsou zde určitě uprchlíci první kategorie, syřané, nebo kteří říkají, že jsou syřané, a potom ti ostatní uprchlíci, kteří také pocházejí z problémových a dramatických oblastí, kteří jsou ale méně v hledáčku, na které se tak nezaměřujeme ale kteří také se potom snaží řešit tu situaci určitým obchodováním, snaží se získat falešné e, syrské pasy, určitými podvody a tak dále. Ta situace je velmi komplikovaná. Domnívá se tedy Evropská komise nadále, že je potřeba vytvořit určité zabezpečené humanitární koridory? Víme samozřejmě o operaci Sofie, v Sofia ve středozemním moři která tedy se snažila zachraňovat a předcházet úmrtí lidí předcházejí, přicházejícího, připlouvajících v tomto koridoru Středozemního moře. A víme, že převaděči se vlastně specializují tady na toto, na ty koridory. Byli jsme tam na místě v Itálii konkrétně a viděli jsme, že ti převaděči se přizpůsobují, že přizpůsobují svou činnost podle zdrojů, které vlastně jsou k dispozici. Děkuji. Děkuji. Zmínil jste mnohé. Za prvé, dovolte, abych začal u vaší země. Španělsko, jak známo, není momentálně zvlášť postiženo. Bylo tomu tak před léty, ale naštěstí ty toky eh, se zastavily z Maroka. Ale vzhledem k tomu, že jste hovořila o e, určité zpětné e, zpětném zácpě e, nebo nahromadění prchlíků. Ano, jsou v Itálii i Řecku. A to se ještě datuje k Dublinu. Zpráva o Řecku ukazuje určitý pokrok, ale úplně ideální to ještě není. Hovořila jste nebo jste zdůraznila něco, co nás velmi zneklidňuje, to znamená, co se stane s tím přesídlením a jestli všechny členské státy budou implementovat to, na čem jsme se všichni shodli. Před měsícem bych eh, byl řekl, že jsem velmi zklamán, dnes eh, řekl, že jsem už méně zklamán, protože věci se eh, mezičasem začínají vyvíjet k lepšímu. Počty se zvyšují, ale ještě jsme nedosáhli úroveň našich ambicí. Před několika měsíci jsem řekl, že náš cíl je mít asi 6 tisíc eh, lidí přesídleno do týdne. Eh, tam jsme ještě nedospěli. Jsou členské státy, které nejsou velmi ochotný podílet se na tomto projektu, ale musí pochopit, že to je povinné. Nerozhodli jsme se mm, přijímat nějaká opatření, ale bude-li to zapotřebí, tak tak učiníme. V této chvíli ještě ne. Je velmi důležité pochopit, že když v této místnosti, tedy v parlamentu, hovoříme o solidaritě a odpovědnosti, tak to musí e, osvědčit. Solidarita podle jídelníčku a la carte neexistuje. A Je-li Evropská unie stále tam, kde je, tak je to proto, že tyto eh, hlavní hodnoty eh, jsou ještě naživu hodnoty nejenom morální povahy, ale i právní, protože dobře víte, že obojí je velmi eh, explicitně zakotveno ve smlouvách. Otázka tedy je, kolik prostředků dostávají členské státy na relokaci žadatelů o azyl. Ta částka je vysoká, 6 eh, tisíc eh, eur na osobu. A další věc. Dnes ráno i dnes tady jsem hovořil, že ta čísla té relokace, toho přesídlování se eh, zlepšují a nyní musíme zvýšit úsilí ještě víc a mohu vás ujistit, že monitorujeme tuto distribuci velmi bedlivě. Otázkou je, kolik uprchlíků překračuje eh, syrsko-tureckou hranici, aby se dostali do Turecka. To se spočítat nedá, protože, jak víme, tam nejsou hraniční přechody ani hraniční kontrola. V této chvíli v Turecku se nachází 3 miliony uprchlíků, obrovské číslo, ale pouze na předměstích Istanbulu je jich více než 500 tisíc neregistrovaných, ne, ním malým nikdo eh, otisky, takže eh, jak si eh, jsou ztracení, nevědí, neví se o nich, jsou neevidovaní a přesné číslo neznáme, ale známe přesné číslo těch, kteří eh, přeplouvají Egejské moře. Tam už došlo k pokroku. A jak jsem již eh, řekl, doufejme, že tento systém bude dále fungovat. Také jste hovořili o velmi choulostivé věci, která se týká eh, nezletilých bez doprovodu. A ti jsou také velmi chudí. Pouze sedm pouze sedm nezletilých bez doprovodu bylo zatím z Řecka do Evropy přemístěno do jiných evropských členských zemí. Pouze sedm. Dva tisíce dětí je, se ještě stále nachází v Řecku bez doprovodu. A my na to vyvíjíme tlak, protože to je velmi, velmi choulostivé. A vy víte, jak Mm, křehká je povaha mm, malých dětí. A pak se tady hovořilo o první a druhé třídě uprchlíků. Promiňte, tomu nerozumím. Leda, že máte na mysli ty, kteří mají peníze a opouštějí svou zemi a, a ty druhé, kteří peníze nemají. Ale my nemůžeme nakupovat, nemůžete si eh, mohou si eh, koupit propustky do bezpečných přístavů. V těch hotspotech eh, nerozlišujeme mezi těmi, kteří jsou movití a kteří nejsou movití. Nemohou si nic vybírat. Oni se pouze um, řídí formalitami, dodržují formality a tak, jak jim to úřady um, předepisují. Možná, že jsem nepochopil, co jste myslela. Ah, no, no, understand. Yes. No, yes, but anyway, even in this case, they are not first and second class. Paní tazatelka myslela Syřany a ty ostatní. Ano, když uprchlíci dorazí do hotspotu, já sám jsem to zažil, tak se sami prohlašují za Syřany a pak většina z nich tedy se hlásí Eh, k syrské příslušnosti, ale mnozí z hotspotů, ti zaměstnanci vědí, jak zjistit, zdali to jsou Syřany, tedy zdali se jedná o někoho, kdo má nárok na um, získání azylu a kdo nemá. Takže nyní se věci zlepšují. A pak je dobře si uvědomit, že posuzování v hotspotech probíhá případ od případu. Neříká se, tato skupina lidí může projít a ne. A proto to někdy trvá. Probíhá to individuálně, případ od případu. K humanitárním koridorům. Dnes, eh, dnes dopoledne jsme schválili náš návrh o přesídlení. Je to čistě systém EU a určitě to ale zodpoví i e, vaše otázky. Já pevně věřím, a to je také strategie Evropské e, komise, v komplexní přístup. To znamená, když jsme posílili hraniční kontroly a souběžně Eh, začali bojovat proti převaděčům, tak musíme souběžně otevřít legální koridory pro potřebné osoby. A chci ještě připomenout, že v boji proti převaděčům jsme nebyli velmi úspěšní. Převaděčské sítě, to vám vás před, překvapí, jsou v některých případech lépe organizovaní než státy. Nalezli cesty úniku a my spolupracujeme s NATO, i když NATO je vlastně rozmístěno podél námořních hranic EU, ale přesto nezvládlo je zastavit, e, zastavit ty zoufalé lidi. My jsme začali implementovat eh, kooperační plán eh, se třetími zeměmi, abychom lépe, efektivněji bojovali proti převaděčům, protože bez jejich pomoci nezvládneme nic. Například už víme, kde jsou jejich základny v, v Turecku, Egyptě. Eh, o Libii nehovoříme, protože tam nemůžeme zatím najít kontaktního partnera. Víte, jaká je situace v Libii složitá. Takže taková je současná situace. Eh, my jsme vzali v úvahu všechny aspekty této otázky a věřím, že v průběhu času budeme schopni zmobilizovat ještě více zdrojů. A nyní můžeme alespoň říci, že jsme na tom lépe, než jsme byli v minulosti. nařízení Evropského parlamentu a e, rady e, vám potom předám čerstvě z tiskárny. Přečtete si to dokonce přede mnou, dřív než já. Paní Dlabajová má slovo. Ještě promiňte, říká pan komisař, jelikož tady máme interaktivní diskusi, tak e, já jsem vzal na vědomí, co jste mm, se zeptala a neodpověděl jsem vám. Chci vám připomenout, že já nejsem příslušný komisař pro e, využívání a čerpání fondů e, třetími zeměmi, ale chcete-li, můžeme to zjistit a kancelář příslušného komisaře e, vám podá informaci. Ještě jste eh, se zmínila o něčem a sice odlivu mozku a my se eh, skutečně snažíme tomu čelit. Tím, že otevíráme eh, ty legální koridory, tak se snažíme tomu čelit a mm, dokonce mm, doufáme, že dříve nebo později budeme moci těmto zemím vrátit ty kvalifikované pracovníky z řad jejich Eh, státních příslušníků. Takže eh, i tento bod nám leží na srdci, stejně tak jako vám. Děkuji. Paní předsedkyně, pane komisaři. Eh, jsem lece ráda, že jste se sem dostavil, protože já už od začátku postupu absolutoria jsem na vás čekala. Já jsem pravodajkou opakovaně jsem žádala, abyste se sem dostavil. Nepodařilo se, nyní konečně jste zde mezi námi a absolutoriem za rok 2015, tak eh, jsme na začátku hm, toho postupu absolutoria a to je pěkné, že se vidíme. Vy jste řekl, že eh, berete velmi výrazně na vědomí zprávy eh, účetního dvora a vážíte si vztahu s účetním dvorem. Dovolte mi několik poznámek spíše než otázek. Za prvé, zvláštní zpráva eh, účetního dvora o výdajích EU v oblasti migrace, což je zpráva o externích výdajích na migraci v zemích východního partnerství a jižního středomoří. Tam se řeklo, že konkrétní monitorovací mechanismus měl velké nedostatky v souvislosti s danými fondy. Nové opatření, například nové smlouvy s hostitelskými zeměmi, nebo na, eh, zařízení v Turecku, znamenají, že zde jsou ty částky ještě povinnější, takže my potřebujeme opravdu řádně fungující monitorovací mechanismus, abychom sledovali výdaje a to, jak byly distribuovány mezi těmi novými nástroji. To také umožní lépe určit, z kterého fondu se financuje který projekt. Jak toto hodláte v budoucnu řešit a jaké důsledky vyvodíte z té zvláštní zprávy? To byla první otázka. Za druhé, migrační a prchlické toky jsou eh, proces, který se vyvíjí a nové krize v zemích původu mohou vzvést k rychlým změnám priorit. Proto si myslím, že zde potřebujeme opravdu flexibilitu a byli bychom rádi, kdybyste předložili konkrétní eh, návrhy, jak tedy převádět prostředky, když je to zapotřebí, protože neschopnost se přizpůsobit těmto výzvám bude činit Evropu ještě zranitelnější. Takže jak vidíte, flexibilitu a flexibilitu budoucnosti. A v neposlední řadě samozřejmě migrační agenda je často rozdělená mezi cíle krátkodobého charakteru a dlouhodobé cíle, které řeší příčiny migrace ze zemí původu, například otázky rozvoje, vytváření kapacit a podobně. Ale jsem přesvědčená, že tyto dva cíle by se měly řešit společně a ve stejnou chvíli. Proto by nám komise měla předložit nějaké návrhy, jak lépe koordinovat tyto dva cíle v souvislosti s prioritami a financováním. Takže jak se hodláte postarat o lepší koordinace a synergie mezi těmito dvěma významnými cíly? Velice vám děkuji Nebudu zacházet do dalších hlubších diskusí, protože bychom zde mohli strávit ještě mnoho hodin. Jak vidíte, všichni máme velký zájem, ale pokusím se zde zaměřit opravdu na otázky rozpočtové kontroly a otázky rozpočtu. Děkuji, že jste k nám přišel. Děkuji, děkuji také za vaše milá slova, ale dovolte mi takový protiútok. Za prvé, teď jsem tady. Jsem tady fyzicky přítomen, i mentálně, psychologicky a mám také své závazky, co máme dělat a co uděláme. A jak už jsem o tom hovořil na úvod, vy jste říkala, ano, trvalo to určitou dobu, protože my jsme také museli kontaktovat radu napřed. Bohužel potom také teroristé mi zabránili v příchodu sem. Víte, do mé kompetence spadá také bezpečnost. A co je důležité, že zde nyní tady spolu jsme a řešíme témata tohoto výboru. A e, já podporuji monitoring, transparentnost a vše podobné a my jsme mm, to také prokázali. I v mém úvodním projevu jsme zmínili, jak pracujeme plně v souladu s požadavky vašeho výboru. Ale já přijdu zase. Přijdu zase před Vánoci, no nebo po Vánocích souvislosti s postupem udělování absolutoria. Ale mezi námi, možná byste mohla více na nás tlačit. Protože já jsem jeden z komisařů, kteří možná opravdu hodně často chodí do parlamentu, ale jak víte, Mám zde takové opravdu důvěrné vztahy se vsta- eh, výborem Libe, kam chodím velmi často, ale jsem také k dispozici vám, ale musíte prostě mm, o to více usilovat. Další věci, které jste zmiňovala. Říkala jste, že byste potřebovala alespoň několik hodin, aby se to téma rozvedlo. No, bohužel tolik času nemáme, ale rád vám odpovím tedy písemně, pokud dovolíte. Protože zde nechci nějak teoretizovat, a politizovat, ale chápu, že to jsou opravdu velice zásadní otázky a musím také požádat své kolegy, aby mi poskytli potřebná fakta a čísla a přehledy, tak abych vám mohl poskytnout náležitou odpověď a váš výbor ji obdrží v řádu několika dnů. Flexibilita. My jsme projevili výraznou flexibilitu při způsobení financování našim politikám a potřebám. A to také díky vám, díky Evropskému parlamentu. A já jsem to chtěl řešit v rámci zprávy v polovině období. A už jsem o tom hovořil, že to tedy do toho přeskumu v polovině období zahrneme. Potom otázka krátkodobosti a dlouhodobosti. Krátkodobě to, co se nyní snažíme činit v současných složitých podmínkách a okolnostech, jak víte, ale přijali jsme strategii. Eh, řízení migrace a uprchlické krize, to není něco, co by skončilo brzy. A proto jsme Eh, od začátku fungování naší komise už jsme to anticipovali a přijali společnou agendu o Evropské unie o migraci, potom akční plán a dnes asilový balíček. Vlastně dnes jsme dokončili ten asilový balíček. A víte, jak zde v Bruselu funguje veřejná zpráva. Eh, to, že my jsme museli opravdu něco vypracovat v tak eh, rychle byste také měli ocenit. A vlastně během šesti měsíců byla zřízena Evropská pobřežní a e, pohraniční stráž. Navzdory nejrůznějším předsudkům. Já e, vám zde nebudu rozvádět e, všechny problémy, které s tím byly spojené, ale nastolili jsme to, funguje to, řešili jsme opravdu velice složité okolnosti ale také jsme Evropu připravili na to, co se bude dít v budoucnu. A nejenom Evropu. Máme zde iniciativy, které vlastně vynášejí tyto iniciativy na globální úroveň. Například konference OSN se bude konat v září v New Yorku a e, my jsme ji podnětili, aby se konala s využitím všech potřebných politických nástrojů a metod přesvědčit každého, a že to není problém čistě evropský. Začalo to jako problém Itálie, Španělska a Řecka. Pak to byl problém Jižní Evropy, teď je to pan evropský eh, problém a nyní všichni přijímají to, že je to globální problém. Proč to říkám? Říkám to, protože potřebujeme globální strategii. Jenom abych trochu rozšířil vaše povědomí protože je nějakých 65 milionů uprchlíků na světě. A nikdo neví, co se stane zítra. A dovede si představit, pokud dojde k destabilizaci nějaké další země ve středním východě nebo v severní Africe. Já zde nechci jmenovat žádnou zemi, ale víme, že existují určité země, některé byly i zmiňovány, před naší rozpravou, kde panuje vysoké riziko, vysoká míra ohrožení a Evropa musí být velmi dobře připravená a my připravení jsme. Takže naše strategie opravdu je s velkým výhledem, připravuje Evropu na to, co se může stát, vznikají zde nové agentury, aniž bychom ale rozmělňovali nebo eh, obcházeli ty základní principy, na nichž Evropa stojí. A musím říct si, a věřte mi, není to snadné. Není to snadné, protože bohužel jsme konfrontováni s velice silnými eh, reakcemi populistů v Evropě. A zde hovořím před politickým orgánem a vy víte mnohem lépe než jiní, co tím myslím, když to říkám. A nárůst populismu a nacionalismu, to je opravdu velký zdroj obav a hrozeb. Nejenom při řešení těchto otázek, ale i při přijímání dlouhodobých strategií, protože bohužel uprchlická krize je používána a zneužívána těmito politickými silami v Evropě. Já to nebudu dále rozvádět, ale chtěl jsem prostě hovořit nejenom o hm, rámci dnešního tématu, ale chtěl jsem poukázat na to, že se nyní zabýváme možná opravdu i z politického, sociálního, humanitárního hlediska nejkomplikovanější situací, s níž eh, se kdy v minulosti Evropa setkala a musíme se připravit na to, co se může stát v budoucnu. Proto potřebujeme vaši podporu, vaši pomoc, vaši dobrou radu a i vaše porozumění. Děkuji. Martino? Děkuji. Tři důležité poznámky z toho, co jste řekl. Přijdu zase, budu na vás tlačit a bude se odpovídat písemně. Výborně. Ano, my si uvědomujeme potenciál extrémní pravicových evropských politických stran. A proto se chceme postarat o to, aby při řízení fondů nebyly žádné skandály. Proto o to tady jsme. A nyní pan Celer. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji, pane komisaři, za to, že jste nám k dispozici tak dlouhou dobu pro diskusy. Lituji, že jsem zde nemohl být od začátku, ale paralelně probíhá celá řada aktivit. Dovolte mi dvě poznámky. Za prvé, to, že sledujete situaci v Jordánsku a v Libanonu, to je dobře, protože se obávám, že tam se zvyšuje napětí a musíme dbát na to, aby eh, to tam tedy nějakým způsobem nebouchlo, tak říkajíc, a nemělo to daleko sáhlé následky. Potom ta globální strategie, no můžeme v ní doufat, ale jestli k ní dospějeme, otázka. USA má svoji strategie pro uprchlíky, v Austrálii právě byla potvrzena vláda, která má takový tvrdý kurz. A já si myslím, že tedy my, Evropané, zde musíme usilovat o naše vlastní řešení. Vy jste chváli hodně eh, zmiňoval takzvanou dohodu s Tureckem. Zde mám několik otázek. Vy jste říkal, že v Turecku jsou 3 miliony uprchlíků. Jsou to uprchlíci ze Sýrie, nebo jsou to všechno migranti i ze sousedních zemí z Iráku, nebo širšího okolí, třeba Afghánistánu a Bangladeše. Proč? Proč se ptám? Já jsem tam byl v září a turecké orgány mi říkají, že mají 1,8, že přijali 1,8 milionů syrských uprchlíků, ty jsou tam všichni zaří, zaregistrovaní a mají eh, průkaz totožnosti. 25 tisíc jich je v uprchlických táborech pod hermetickým uzavřením, nikdo se nedostane dovnitř ani ven. My jsme potřebovali půl roku předem povolení tureckého ministerstva, abychom takový ten vzorový tábor mohli navštívit a od ostatních táborů ty pro nás byly nepřístupné. A turecké orgány mi sdělili, že od jara 2014 je hranice uzavřená. Já jsem byl sám přímo na místě a tam mi to potvrdili také pohraniční orgány, že už tam nikoho dalšího nepouštějí, což zvyšuje tlak uvnitř Sýrie a vidíme, že tam se zvýšil počet vnitřně vysídlených osob. V posledních měsících několik stovek tisíc Syřanů přišlo takzvanou balkánskou cestou do Evropy, takže vlastně to číslo se mělo snížit, ne? Pokud je opravdu uzavřená hranice mezi Sýrií a Tureckem, tak kde se tam najednou vzali 3 miliony lidí. Potom je to opravdu dopad eh, dohody s Tureckem, že jich přichází tak málo, anebo k tomu nedos- nepřispělo důsledné uzavření balkánské cesty. Že lidé si řekli, nemá smysl se vydávat touto cestou, hledají se různé alternativní cesty. Za druhé, situace syrských uprchlíků přímo na místě, kteří tedy mohli podniknout takovouto těžkou cestu, její podnikli, ale bylo mnoho lidí například raněných ve válce, kteří na to prostě fyzicky neměli nebo jiní na to neměli nebo nemají peníze, aby mohli zaplatit ty drahé pašeráky, o kterých jste také hovořil. Takže to jsou už sami o sobě tři důvody, kde jsem toho názoru, že kromě té dohody s Tureckem to přispívá k tomu, že se snížil ten příliv uprchlíků. Nicméně je samozřejmě smysluplné zde mít rozumnou dohodu, rozumný postup domluvený s Tureckem. Nyní za to mají dostat i peníze. My jsme se podívali do našeho rozpočtu, já jsem se dívala, odkud jsme tedy vzali ty částky, abychom splnili náš podíl. No a jak je to s členskými zeměmi? Kolik zaplatili z těch dvou miliard, k nimiž se vyjádřili, že jsou ochotné je zaplatit? Významná součást jednání s Tureckem byl také příslip, že bude jim udělena vízová liberalizace. To se nyní posunulo na podzim, to rozhodnutí. Ti, kdo to slíbili, ovšem nejsou ti, kdo o tom rozhodují. Bude o tom rozhodovat parlament. A já momentálně nevidím v parlamentu většinu pro tuto vízovou liberalizaci pro Turecko. Takže co bude z té dohody, pokud nebude možné z objektivních důvodů tento důvod tento, tuto věc splnit, protože Turecko nesplní podmínky. Děkuji. Paní Schmidt, poslední otázku. Pan komisař musí odejít za 10 minut, aby ještě chytil letadlo. Děkuji, budu hovořit velmi rychle a přihlásila jsem se pouze proto, že si myslím, že pan komisař očekává od nás pochvalu za to, že je zde a za to, že v uplynulých šesti měsících se toho tolik událo a e, pokročilo. Já přicházím z Rakouska, v loňském roce jsme měli velké problémy a byli bychom bývali rádi za Eh, eh, řešení již tenkrát. Eh, pak bychom si byli mnohé ušetřili i mnoho opatření, které, kterými jsme si vysloužili nevoli jiných členských zemí. Myslím, že je dobře, že se to nyní takto rozjelo a ptám se, nejsem si jistá, zdali jste to celé domysleli středně i dlouhodobě až do konce, jak finančně, tak i vůbec obecně. Já doufám, a to je také oče- otázka. Očekávám spolupráci s vaším kolegou Mimicou, protože vy jste napřed řekl, že africký problém není e, vaše příslušnost. Já jsem byla zpravodajkou pro rozvojový fond a to, co jsem pak e, k tomu slyšela, e, od pana komisaře Mimici a jaké překážky mi byly kladeny do cesty, to bylo skutečně pozoruhodné, ne v pozitivním smyslu. Takže eh, je tady ta spolupráce, bude existovat i dlouhodobě a protože jste řekl, že jste navštívil hotspoty, to je také chválihodné a Myslím, že když to člověk vidí, tak eh, to může pouze podpořit vaši vůli to celé urychlit. Také konference OSN a tak dále. Ale my máme více problémů. Jak to vypadá nyní, dlouhodobě, středně době, jaké jsou naše strategie a jak vypadá naše financování? Um, um, Claudia, uh, eh, Claudia, eh, odpověď na poslední otázku tady už padla po té středně dlouhodobé strategii, kterou jsme schválili. Ale jelikož přicházíte z Rakouska a vím, že a navštívil jsem tuto zemi velmi často, protože Rakousko bylo vystaveno velkému tlaku a pokud vím, tak situace je nyní už skoro normální, ale musíme, měli jsme učinit více. Určitě si uvědomujete, že existuje balíček pro eh, vnější partnerství, který jsme oznámili před měsícem. Týká se to spolupráce se třetími zeměmi a také bilaterální summit měl tento cíl eh, svést dohromady eh, lídry všech těchto zemích a eh, konfrontovat je s jejich odpovědností. Pokud jde o roli, roli pana mm, komisaře Mimici, on má důležité portfolio a je to přímo spjaté s rozvojem a nyní k podmíněnosti. My hodláme využívat mm, mm, této páky, bude-li to zapotřebí. Musíte pochopit, že musíme spolupracovat nejenom, abychom poskytli těmto zemím pomoc a podporu, ale i oni nám musí pomoci, abychom abychom eh, zvládali migrační a uprchlickou eh, krizi. Ale tady musíme ještě mnohé udělat, ještě tam nejsme, ty toky pokračují a dokonce v Rakousku máte uprchlíky, kteří tam přicházejí přes Balkán, ale také ilegální migranti, kteří tam už byli předtím, ještě předtím, eh, co jsme mm, nastavili tím, že využívali italský koridor. Ale ano, nyní existuje strategie a politika a je zde také e, vůle třetích zemí spolupracovat a doufejme, že se věci zlepší v nadcházejících měsících. K Jordánsku a Libanonu. To jsou země, které potřebují naši pomoc a podporu. Navštívili jsme je, viděli jsme, jaká je situace. Tyto země jsou vystaveny mnoha nebezpečím, potřebují pomoc a dostane se jim této pomoci. Pokud jde o fondy, tak jak víte, není to v rámci mé kompetence. My také chceme zabránit tomu, aby tito zoufalci se vydali na tu nebezpečnou cestu v rukou nemilosrdných pašeráků. A to jsem už řekl, pracujeme na tom, abychom proti tomu fenoménu bojovali a těm lidem pomohli. Nyní k finančním prostředkům, které eh, dáváme eh, Turecko. Chtěl bych eh, říci, že ty peníze nedáváme Turecko. Turecku. To musí být jasné. Financování podpoří poskytování humanitární rozvojové politiky uprchlíků. Národní a místní orgány, aby lépe řídili důsledky dopadu uprchlické krize dostávají tyto peníze. Někdy panuje pocit nebo představa, že dáváme peníze Turecku. Ne, ne Turecku, ale my jsme nějak povinováni těm lidem eh, pomoci. Nikdo neví, kde jsou. Podle informací, které nám dává UNHCR, tak většina těch eh, uprchlíků, eh, kteří se tam dostávají, jsou syřané. Alespoň tvrdí, že jsou syřané. Ale jsou také iráčané a eh, mno, mnoho pakistánců a stovky tisíců, kteří mají instrukce od pašeráku, aby zničili své dokumenty. Od okamžiku, kdy přeplavou moře, na něho spoty čekají ale ani turecké orgány přesně neví, odkud přicházejí. Ale přesto musíme pochopit, že Turecko také vydává mnoho finančních prostředků na 3 miliony lidí, ať už eh, jsou to Syřany, eh, Syřany nebo někdo jiný. Bylo by lepší, kdyby Turecko, eh, Turecku se bylo po, podařilo identifikovat tyto osoby. To by bylo lepší i pro Turecko. Protože víte, co se tam děje. Všechny ty teroristické útoky vlastně se automaticky eh, splývají eh, v úsudcích lidí s uprchlíky. Hovoříme tedy o třech milionech lidí, ale nevíme přesně, kdo to je. 500 tisíc lidí zhruba je neevidováno. A ta čísla nikdy nebudou přesná, protože nikdy neví. To nám aspoň říkají, když tam jedeme eh, my, nebo oni, když přijedou sem turecké orgány. Ale je to velmi nebezpečná situace, která panuje v Turecku vzhledem k těmto problémům, s nimiž je Turecko eh, konfrontováno tak jak je stanoveno ve společném akčním plánu mezi EU a Tureckem, Evropská unie zmobilizuje finanční zdroje si setrvalým a odpovědným způsobem, aby Turecku pomohlo eh, při řešení těch potřeb a při zvládání výzev eh, způsobených přítomností toho množství lidí. Komise za tímto účelem vytvořila facilitu pro uprchlíky v Turecku, to je speciální fond a už jsem řekl, kam eh, ty peníze putují. Příspěvky z členských států budou mít podobu externích eh, příjmů, ale eh, ty peníze ještě nejsou na místě. My eh, umíme slibovat v Evropě. Tam, kde, kde máme nedostatky, to je spíše mm, plnění, naplňování těch slibů. Bohužel taková je realita. Pane komisaři, musím dohlížet na váš eh, časový harmonogram. Jsme velmi vrátím se o Vánocích. Eh, jsme vám velmi vděční, že jste dorazil. Eh, uvítáme vás rádi opět, připravíme pro vás zajímavé otázky. Přejeme vám šťastnou cestu, kam jedete. Odsuť do Zaventemu na letiště a tak dál. Takže Plně to chápeme. My děkujeme, já děkuji za vaši eh, pohostinnost a těším se na další spolupráci. Jakmile budete něco potřebovat, tak eh, zaskočím k vám. Děkujeme také eh, vašemu personálu a Děkuji všem. Naše schůze pokračuje zítra v 9 za účastí komisaře Kalněteho o ITER a mm, těším se i na vás. Přeji vám všem hezký večer a uvidíme se zítra. Děkuji.